subsidiaritu, návrh pana Montyho. A e, bohužel ale není přítomná paní kolegyně e, Göringa. A současně můžeme probrat e, bod 30, než dorazí paní Geringa de Odenberg. Paní Galo, máte slovo. Děkuji, pane předsedo. Chtěla bych eh, připomenout eh, těm kolegům, kteří nesledovali dostatečně první výměnu zkušeností, eh, chci připomenout, že podíly z opětného prodeje se týkají odměn za umělecké výtvarné dílo nebo grafické dílo. Některé členské státy, jako Velká Británie, která je největším trhem s omění v Evropě, eh, Toto eh, platí od 1.1.2012. Rakousko, Nizozemsko a další země eh, již také využili přechodného období. 14. Eh, prosince 2011 komise zveřejnila zprávu o uskutečnění a dopadech příslušné směrnice 2184 o právu na opatření opětný eh, prodej. Zde je řečeno, že jak pro aukční prodej eh, žijících umělců, tak i pro aukce eh, dědiců zemřelých umělců se ten, toto právo na podíly z opětného prodeje neuplatňují. Ten tento trh s uměním tedy musí být analyzován, abychom věděli, jaké vykazuje tendence. A můžeme také zjistit, že eh, existuje rozdíl mezi zeměmi, které toto právo aplikují a které ne. Eh, trh s uměním eh, velmi vzkvétá a to i přes krizovou situaci. Rok 2011 je rokem rekordním, kde máme Eh, obrovské objemy 11,57 miliard euro. Objem prodeje vzrostl jak ve Velké Británii, kde eh, toto právo nebylo aplikováno, ale také ve Francii a v Německu. Dále můžeme také konstatovat to, že tendence znamená, že stěžejní eh, pozornost eh, se eh, přenáší na nové země v Asii a především Čínu. V Číně probíhá obrovský boom v roce 2006. Zde tento trh představoval 6 obchodování a dnes je to 23 Přesto však nemůžeme toto právo na podíl podíly z opětného prodeje zde aplikovat, a to ze dvou důvodů. E, a sice USA a Spojené království nepoužívají e, toto právo na podíly z opětného prodeje a trh v Číně je spojenem, spojen s fenoménem e, globalizace a také tím, že tam je mnoho nových eh, sběratelů. Čínský trh eh, je také omezen na lokální umělce. Je to lokální trh, eh, který se vlastně týká jenom místních obyvatel. Po takovéto objektivní analýze eh, trhu s uměním je možné dojít k následujícím závěrům. Od roku 2001 eh, nebyly sledovány ani pozitivní, ani eh, negativní dopady či konflikty a bylo by vhodné připravit velmi vyrovnaná ustanovení tak aby tato směrnice byla skutečně vyvážená. Tím, že příslušné sazby se snižují a zde eh, připomínám, že eh, hranice, horní hranice 12 500 euro. Eh, ty malé prodejní objemy jsou vyloučeny a samozřejmě, že se ne aplikuje toto právo na prvního kupce. Dále je nutné však také přemýšlet o tom, že jak USA, tak i Čína přemýšlejí o zavedení tohoto práva. Víme, že všichni ve umělci ve výtvarném a grafickém umění eh, pracují tak, že eh, se velmi dlouho čeká, než umělec eh, tedy získá skutečně výrazné odměnění země, které jsem uváděla, a to včetně Spojeného království, ty Toto právo bylo aplikováno až od roku 2012. Měli bychom tedy vyčkat na zkušenosti, podívat se na dopad této směrnice z roku 2001. Komise eh, předložila termín 2014 pro opětné vyhodnocení a proto žádám v závěru svého stanoviska o to, aby se především eh, prošetřila otázka eh, příslušných eh, sazeb a také rozsah platnosti třeba na majitele galerií a podobně. Tolik má poznámka k této zprávě a navrhuji, aby pozměňovací návrhy byly předkládány do 7. září a velmi se těšíme na vaše příspěvky, pane předsedo. Děkuji, nyní se hlásí paní kolegyně Taylor. Velice děkuji. Nejprve bych chtěla poděkovat paní Galo za komplexní zprávu. A chtěla bych potvrdit to, co říká ve zprávě, že podle nejnovějších údajů to tak vypadá, že tato směrnice bude mít pozitivní dopad pro umělce a nebude mít žádný negativní dopad na trh. Eh, Hovoří se o lednu 2012, kdyby měla vstoupit v platnost a také podporuji to, aby zde ještě byl přeskum v roce 2014, jak navrhuje komise. V době globalizace je důležité, aby komise i nadále eh, chtěla zaručit globální celo, celosvětovou strategii pro, eh, eh, pro právo na opětní prody a také, aby článek 15b Bernské umluvy byl povinný. Chtěla bych ještě pohovořit o bodu 15 této zprávy. Vyzývá komisi, aby ve své příští hodnotící zprávě přeskoumala, nakolik jsou příslušné sazby relevantní a jaké kategorie osob mají ze směrnice prospěch, takže to bych také chtěla podpořit. Děkuji. Děkuji. Další připomínky. Paní zpravodajka eh, přitakává, takže asi k tomu není co dodat, že? Paní kolegyně Galo, prosím. Chtěla bych konstatovat, že to je otázka, která mé kolegy plní eh, nadšením. A nechci tedy eh, dále eh, vás vést k debatě, ale očekávám s potěšením vaše připomínky. Eh, slyšeli jsme lhutu 7.9.2012 pro pozměňovací návrhy. Můžeme tuto lhutu tedy schválit. A nyní eh, bod 29 je tady paní Geringer i pan Zvěvka. Eh, takže prosím, paní Geringer, máte slovo. Děkuji, paní předsedající. Děkuji vám, pane předsedo. Máme co dočinění s velmi zajímavým novým případem. Jde o subsidiaritu. 21. března letošního roku Evropská komise přijala eh, návrh k nařízení eh, rady. Eh, jde o provádění práva kolektivních opatření v oblasti svobody usazování a poskytování služeb. Jde o návrh Monty 2 právní základ tvoří článek 352 smlouvy o fungování Evropské unie a předpokládá se souhlas Evropského parlamentu a e, jednota e, rady. Podle protokolu dvě Lisabonské smlouvy mohou parlamenty jednotlivých členských států navržená opatření revidovat a mohou e, rovněž předložit zdůvodněné stanovisko, domnívají-li se, že navržený e, dokument není v souladu se zásadou subsidiarity. Pokud jedna třetina národních parlamentů podá takovéto stanovisko, e, pak musí orgán, který navrhl tento akt, jej revidovat a musí následně přijmout rozhodnutí o tom, zdali bude text upraven anebo stažen. To je takzvané řízení eh, žluté karty. Od vstupu Lisabonské smlouvy v platnost máme co dočinění vůbec poprvé eh, s tímto eh, řízením nebo postupem eh, žluté karty. V běžných postupech, obvyklých postupech se nabízí jednoduché řešení. Jestliže jednoduchá většina národních parlamentů podala jednotné stanovisko, pak Evropský parlament a Rada musí zvážit, jestli legislativní stanovisko komise je v souladu se zásadou subsidiarity. Pokud tomu tak není, pak by ten návrh již neměl být dále projednáván. A máme pak dočinění s postupem červené karty. V tomto případě ale tento scénář není přípustný a to ze dvou důvodů. Za prvé, 8 týdnů na zaujetí stanovisko uplynulo již 28. Eh, května a interní postupy eh, Evropské komise počítají s tím a stanovují, že eh, kolegium komisařů formálně podpoří Eh, důvodovou zprávu eh, stanoviska. Poté může Evropská komise eh, přijmout rozhodnutí o tom, jaké bude rozhodnutí. 38a jednacího řádu praví, že neodůvodněná stanoviska mají eh, jednu třetinu nebo se stávají z jedné třetiny hlasů národních parlamentů a jednu třetinu eh, hlasů na základě článku 76 smlouvy o fungování Evropské unie. Autor stanoviska musí navíc navrhnout, jak má eh, vypadat další postup. V tomto ohledu, myslím, máme ruce svázané a musíme vyčkat rozhodnutí Evropské komise, jak naložit s tímto návrhem. Eh, je zde řada eh, výhrad k tomuto dokumentu na eh, straně členských států a proto bychom eh, měli pouvažovat o tom, zdali tento návrh eh, je v souladu se zásadou subsidiarity. Ovšem potřebujeme také zdůvodnění Evropské komise. Vyčkáme na ně. A myslím, že na příštím zasedání našeho výboru už tento dokument bude k dispozici, ale po měsíci stále ještě eh, nemáme rozhodnutí Evropské komise k dispozici. Navrhuji tudíž vyčkat do září. Děkuji, Tadeuši. Děkuji. Děkuji vám. Já bych chtěl hovořit jménem Axla eh, Fosse eh, a jeho stanoviska k této záležitosti, která byla právě představena. Jedná se o velmi zajímavý případ také ohledně právního základu. Jak již bylo řečeno, Evropská komise navrhla, aby článek 352 smlouvy SFEU byl základem. Tento článek 352 má čtyři body, přičemž já se chci zmínit pouze o dvou, které jsou důležité v této souvislosti a právě proto také také byl zvolen tento právní základ. Bod jedna. Pokud by se ukázalo, že Evropská unie musí jednat proto, aby dosáhla cíle, který je uveden ve smlouvách. Pak rada může po dohodě s komisí a parlamentem eh, předložit eh, příslušné předpisy. Pokud by tyto předpisy pak byly schváleny dle příslušného postupu, Eh, mohou eh, začít eh, tyto předpisy platit. Já se snažím pouze schrnovat rychle čtený text, říká tlumočnice. Dále odstavec 3 hovoří o tom, že se dají očekávat následující dopady. Pokud článek interpretujeme doslovně, pak bychom o tomto nemuseli ani diskutovat, ale domnívám se, že je nutné zohlednit několik otázek. Návrh Evropské komise je velmi široce koncipován a Přitom chci uvést jeden důležitý důvod který však nemůžeme aplikovat, a protože tento článek platí pouze pro absolutně mimořádné situace, ve kterých není možné již nic podniknout. Tento článek byl použit pouze jedenkrát. Kolega Žobro eh, připravil zprávu a to v souvislosti s úředním věstníkem EU vidíme zde veliký eh, rozdíl. Eh, zpráva Jobro byla čistě technická zpráva a to, o čem hovoříme dnes, je eh, zase velmi politická otázka, protože doložka flexibility v článku 352 může být využita pouze v mimořádných případech, tam, kde smlouvy mm, nepředpokládají určité kompetence pro Evropskou Evropskou unii. Pokud smlouva definuje tedy určitou politiku a určitý eh, eh, postup. Kolega Foss navrhuje, aby na základě článku 37.3 jednacího řádu eh, výboru, výbor Jury může na základě vlastního podnětu otázku právního základu přijmout. A pokud se komise rozhodne poskytnout vysvětlivky, a pokud eh, komise trvá na svém návrhu, Základem je eh, doložka o flexibilitě. V tom případě zpravodaj FOS eh, doporučuje, abychom se zabývali eh, touto záležitostí ve výboru a zjištili na základě vlastní iniciativy, zda to bylo také správné. Děkuji. Musíme tedy vyčkat na to, co udělá komise. Komise je zde zastoupena. Chce se komise vyjádřit? paní Felstra a pan Bauer Jon. Nebo se komise nechce vyjádřit? Nechce se vyjádřit. Dobrá. E, prosím, Velice děkuji. Já už asi řeknu to, co už zaznělo. Jsme zde konfrontováni skutečně bezprecedentní situací, která vznikla po vstupu Lisabonské smlouvy v platnost. Dochází k vě- ve věci, která má velice, velice politickou povahu, citlivou povahu. Jedná se zde o ústavní věci a ukazuje se, že zde právě vnitrostátní parlamenty mají v souvislosti s principem subsidiarity velice nové pravomoci, eh, také tedy po vstoupu Lisabonské smlouvy v platnost. Ten protokol také jasně hovoří o tom, jak to bude dál, co se bude dále dít. 30. 30. No, března eh, kolegium potvrdilo, že již byla zahájena tato procedura žluté karty, protože 12 parlamentů což je vlastně o jeden hlas více, než je potřeba k dosažení kvora, eh, se tedy chtělo zúčastnit tohoto postupu žluté karty. To znamená, znamená to, že komise bude muset přeskoumat svůj návrh a komise se také může rozhodnout, zda ten návrh eh, zachová, nebo zda ho pozmění, či zda ho zcela stáhne. V současné době eh, se přeskoumávají ta jednotlivá odůvodněná stanoviska, která předložili vnitrostátní parlamenty. Jedná se o politickou záležitost. Asi si dokážete představit, že to bude trvat určitou dobu a vůbec vám nemohu eh, ani dát nějaké časové rozmezí nebo nějaký časový plán, což ani není stanoveno v tom, eh, v tom postupu. To je dostačující zaměstnání pro letní prázdniny. Paní kolegyně Tajn, já jsem to už jednou řekla, myslím, že bychom měli brát zásadu subsidiarity vážně. Mnozí z nás, liberálů, včetně mě, v posledních eh, eh, volbách eh, zdůrazňovali, že chtějí přísně dbát zásady subsidiarity a že vše, co nepatří na evropskou úroveň, což má být striktně definováno, patří na národní a regionální a komunální úroveň. Trvalo téměř tři roky, než zabrala tato námitka subsidiarity a to nikoli z toho důvodu, že by to již před tím nebylo bývalo opodstatněné, ale proto, že příslušné postupy v členských státech ještě nebyly zavedeny a eh, že ani členské státy eh, nespolupracovaly dostatečně. Eh, také výbor regionů se mezičasem zabývá zásadou subsidiarity projekty a snaží se eh, nadregionálně spolupracovat. Navíc jsme eh, zde již eh, několikrát v parlamentu konstatovali, že pokud je něco politicky chtěné a na národní i evropské úrovni považováno za smysluplné v rámci eurokrize krize nebo finanční krize, pak se naleznou příslušné právní základy a stejně to tak Eh, přesně nebereme eh, a lze to politicky prosadit. Takže měli bychom to brát vážně, když je vznesena námitka subsidiarity. Já bych chtěla eh, se výslovně připojit ke zpravodajce. To je něco, s čím smlouva počítá a proto se domnívám, že komise to nemusí nyní eh, dlouhé měsíce zkoumat a prověřovat. Doufám, že eh, příslušné stanovisko budeme mít k dispozici nejpozději v září na příštím výboru Jury. A také se chci připojit slovům a návrhu pana kolegy eh, Zvěvky, totiž, že i náš výbor Jury může tuto otázku samostatně nadnést podle toho, jak to dopadne. Děkuji, předseda. Ano, my bychom rádi měli stanovisko v září, ehm, to eh, jsou ještě dva měsíce do té doby. Dobře, můžeme tento bod eh, opustit, nikdo další se nehlásí a přistoupit k bodu 30, to je další eh, zpráva paní Galo o ochraně osobních dat. Prosím. Merci, monsieur le président Děkuji, pane předsedo. Jsem navrhovatelkou stanoviska o legislativní Eh, záležitosti, která je skutečně důležitá na dvou úrovních. A sice kvůli tomu, že sociální sítě a především internet jsou všudy přítomné, občané mají pocit, že již nemohou kontrolovat dostatečně informace, které jsou na internetu eh, ani díky vyhledávačům. Proto je nutné posílit jejich důvěru a vytvořit jednotný digitální trh, který by byl konkurenceschopný. Je tedy zajímavé zjistit, že ve srovnání se knihami o Velkém bratrovi nebo dalších orwellových dílech nejde tedy o stát, ale soukromé podniky, které zde na sítích představují eh, různé agresivní praktiky. Eh, jedná se tedy o velmi širokosáhlou debatu o rozvoji digitální ekonomiky. Ochrana osobních údajů tedy musí být účinná, ale zároveň také přiměřená tak, aby bylo možné, eh, aby se vytvářely nové služby a produkty eh, k dobru občanů. Dále vše musí být také kompatibilní s ostatními iniciativami EU, jako je například eh, strategie cloud computing. Eh, tato má být zveřejněna eh, v létě tohoto roku. Nesmíme tedy dopustit určitou nepružnost. V minulém roce jsme debatovali o smlouvě z vlastního podnětu pana Fosse ohledně globálního postupu v ochraně osobních údajů. Samozřejmě, že stanovisko výboru Jury eh, budu eh, respektovat a také rozhodnutí parlamentu. Zásada směrnice 95, eh, to je referenční text této záležitosti, Eh, je i nadále aktuální. A proto návrh úpravy dotržuje tento postup, ale eh, posiluje přitom práva uživatelů. Takovouto zprávu eh, komise vítáme. A dále nesmíme také opominout to, že se jedná o osobní údaje na síti, Právě o těch hovoříme, ale také eh, takové údaje, které zůstávají dlouho aktuální. Jakou otázku si musíme položit? Eh, první otázka je, jaký je osobní údaje. Co je to osobní údaje dnes i tedy v budoucnosti? Eh, právě před hodinou jsem se setkala s odborníky na digitální eh, problémy a oni mě vysvětlili, že například eh, IP adresy jsou již obsazeny. Není možné tedy udělovat další takovéto adresy a znamená to, že na jedné takovéto adrese může být až 100 osob. Dnes je to osobní údaj, je to určitá adresa, ale v budoucnosti tomu možná bude jinak. Takže eh, v naší definici bychom měli přemýšlet i o těchto aspektech. Eh, za druhé, tento text navrhuje ochranu osobních údajů na základě článku 23 smlouvy a souhlasím zcela s takovýmto postupem. Já jsem si však položila otázku, zda skutečně eh, platí také odstavec 2 článku 23, eh, kde se hovoří také o ochraně eh, z důvodu určitého nedostatku či chyby. Eh, je se tedy určité pravidlo minimalizace údajů. Eh, ty eh, údaje musí být omezeny na nezbytné minimum dle účelu, ke kterému jsou používány. Nevím, jak tato ochrana na základě chyby nebo ehm, nedostatku vypadá, ale jistě se to dozvím v nejbližší budoucnosti. Velmi důležité ta záležitost je Eh, právo na eh, digitální zapomenutí, tak jak o tom hovoří článek 17. Zde bychom také neměli příliš eh, rozvíjet fantazii. Když hovoříme z techniky pro IT, tak slýcháme, že úplné digitální vymazání je velmi obtížné a právě proto je se jedná o právo o opomenutí, ale nikoliv eh, o právo na eh, vymazání. Čtvrtý bod se týká souhlasu. I toto je velmi důležitý bod. Souhlas musí být součástí eh, Eh, legálnosti zpracování osobních údajů. Eh, tento souhlas nesmí být eh, jaksi mlčenlivý, ale musí být dán explicitně určitou formou, určitou informací nebo třeba také zaškrtnutím určité ho určité mřížky. Čili s tímto souhlasím, ale vždy je nutné postupovat velmi logicky a nepřetěžovat například povinnosti malých a středních podniků. Promiňte, eh, těch podniků, které nemají dostatek možností a prostředků eh, plnit eh, další mnohé povinnosti. To znamená, že osoba odpovědná za zpracování musí pouze připravit technická opatření pro uskutečnění. Další bod, který je důležitý, a to je ochrana osobních údajů dětí. Tady jsme si jistě všichni zajedno že je to bod důležitý. Další bod, který by měl být ještě vysvětlen, ale zcela jistě budeme moci o tomto ještě hovořit později. A sice je to otázka řešení eh, v případě transferu do třetích zemí. Hranice již téměř neexistují nebo vůbec neexistují a proto máme články 40 a další text eh, navrhuje určitou pružnost mechanismu, eh, která umožní dostat se k takové ochraně, která je přiměřená. Článek 41 například stanovuje kritéria a podmínky pro rozhodnutí eh, výboru, výboru o úrovni ochraně. Článek 42 eh, je určitým nadřazeným pojmem a je spojen se eh, přiměřenými zárokami, jako jsou standardní doložky a nebo omezující pravidla pro činnost podniku či eh, smluv. Zde se vždy musí postupovat eh, se souhlasem příslušných podniků. Samozřejmě, že je zde ještě mnoho dalších bodů, o, které by bylo, o kterých by bylo nutné hovořit. K harmonogramu se domnívám, že návrh stanoviska by mohl být eh, projednán na zářijovém zasedání a pak také tedy předložíme termín Eh, před předkládání eh, pozměňovacích návrhů a promiňte, že mám problémy s hlasem. Děkuji, paní kolegyně Galo. Nesmírně složité téma. Paní kolegyně Taylor má slovo, prosím. Velmi stručně. Chci pouze eh, říci, že v tomto digitálním eh, věku eh, se všemi údaji, které cirkulují, jak to uvedla paní Galo, zpracovávání údajů se týká každého a proto je tak důležité podívat se na návrh komise velmi bedlivě. Musíme zajistit, že ochráníme soukromí jednotlivců a jejich práva na soukromí, ale současně musíme umožnit inovaci ve službách a vzhledem k tomu, že se technologie technologie neustále vyvíjejí, je eh, nutno eh, zvážit, jak přijímat zákony, které umožní eh, tuto adaptaci. Je zapotřebí mít jasná pravidla pro uživatele a poskytovatele datových služeb. Já se těším na spolupráci s paní Galo v této věci. Děkuji paní kolegyně Lichtenberga. Děkuji vám. A děkuji také za tuto první zprávu. Je pravda, že se jedná o velmi komplikované téma. Ale bohužel ten návrh komise není tak rozsáhle a jasně upraven, jak by měl být aby umožnil skutečnou ochranu osobních údajů. Přesto na to budeme muset odpovědět. Máme zde problém s tím, že budoucí eh, vývoj eh, musíme eh, předvídat, což je někdy obtížné. Kolegyně se zmínila o cloud computing, to já činím také. Já se domnívám, že cloud computing nás staví před eh, gigantické výzvy, zejména eh, pokud se jedná o obchodní údaje a podobně. Otázka ochrany osobních eh, dat tady bude zcela zásadní. Půjde o to, zdali strategie cloud computing eh, vůbec eh, zaberou nebo eh, nikoli. Navíc bude zapotřebí i celoevropská infrastruktura. Pokud budeme vyset pouze na amerických serverech a pracovat pouze prostřednictvím americké infrastruktury, tak můžeme na ochranu osobních dat zapomenout, protože prostě nebude například ve Spojených státech vymahatelný evropskými evropskými občany. Máme zde tudíž i e, velký problém e, s třetím státem. Ještě několik poznámek k nadneseným otázkám. Předložíme k tomu i celou řadu pozměňovacích návrhů. Požadavek e, průhlednosti je velmi důležitý. To je jasné. Ale neubrání nás před obcházením. A když eh, už jde o toto obcházení nebo eh, vylučování, tak otázka eh, zmocněnců pro osobní údaje v podnicích nad 250 počítající více než 250 zaměstnanců je dost nevěrohodná. Nevěřím, že počet zaměstnanců je správným měřítkem, protože za prvé právě v tomto odvětví hospodářství se jedná Eh, na mnoze o podniky, které eh, své služby odebírají externě. To znamená, je zde firma s pěti zaměstnanci a veškeré ostatní služby, provozní a tak dále eh, se nasmlouvávají externě. A pak nám toto měřítko nepomůže. Když se podívám například na Rakousko, rakouské struktury, co by příklad pro malou zemi, tak bychom tam měli maximálně pět zmocněnců pro pro ochranu osobních dat, protože všechny ostatní podniky čítají méně než 250 zaměstnanců, takže se obávám, že počet zaměstnanců není správným měřítkem. Tady nejde pouze o údaje zaměstnanců, které je nutno chránit, ale ve specifických případech to přesahuje zaměstnance. Mám tedy pochybnosti o Eh, eh, tomto měřítku, to jest eh, vycházet z počtu zaměstnanců. Máme přece podniky se 30, 50 zaměstnanci s obrovským obratem a dopadem. Pokud jde o postupování dat, tak tady jsem pro velmi přísný opt-in, tedy přistoupení, to je jasné. Vše ostatní, co se nyní děje, že data mohou být postupována dále na základě vyplnění tiskopisu a poskytnutí souhlasu je nemyslitelné a dlouhodobě nepřijatelné. Takže tady opt-in musí být nejenom eh, naplánován, stanoven, ale také vymahatelný. A to je jeden z rozhodujících bodů. Je zjevné, že já jsem eh, nikdy nesouhlasila s pravidly, podle nichž se moje data mají postupovat dále a přesto dostávám celou řadu eh, reklamních nabídek, mm, mm, týkajících se dovolených a nejrůznějších eh, wellness pobytů a tak dále. A mm, patrně to nevychází pouze z telefonní eh, knihy. Eh, neznamená to samozřejmě, že eh, přeplněná poštovní schránka by byla příliš problémem, ale znamená to, že dochází k postupování dat i bez souhlasu. Přičemž se mnohé firmy zavázaly anebo podepsaly, že tak činit budou, ale to asi není hodno jejich podpisů. Takže úprava opt-in je velmi důležitá. A v souvislosti s tím ve vztahu k eh, právo na zapomenutí, to musíme eh, zvažovat podle odvětví. Eh, někteří to chtějí vykládat rozsáhle, to znamená, že se lze obrátit na jakéhokoliv majitele dat, ale to může eh, mít dopad na vymahatelnost anebo eh, na dosah eh, na stará data, což může mít dopady v případě neexistence těchto starých dat. My máme v jedné ze směrnic eh, takzvanou zásadu diligence search a eh, eh, spokojili jsme se s tím. Řekli jsme, že úplné vyhledávání nám stačí. Tady musí být úprava o odpovědném a úplném výmazu. Podle mého názoru by to mohla být takováto úprava o anebo pokus o maximální možný e, výmaz. To by mělo být e, proveditelné a nesmíme se e, toho vzdát příliš záhy. Je to legitimní právo, myslím, každého jednotlivce. Dále jsem si poznamenala, že rozhodujícím bodem bude ochrana dat eh, v případě designu, protože tady od prvopočátku lze eh, věci snadno eh, prověřit. Pokud nenastavím eh, dodatečné funkce, tak mm, mohu v určitém, eh, v určitém mm, oboru od prvopočátku eh, ten, tu regulační zátěž minimalizovat. Ale musíme postupovat s touto definicí opatrně. Může to být, anebo znamenat v této chvíli vše a nic. Dosud jsme nenalezli to, co nás posune dále. Problematické a bude postupování třetím zemím a zpracování údajů ze třetích zemí, to je jasné, to vyřešit nemůžeme, ale alespoň tam, kde Evropská unie má eh, příslušnost eh, eh, regulace, budeme muset prosadit ten regulační obsa, objem. Pokud budeme mít pouze úpravu půlstránkovou s obrovským prostorem pro uvážení členských států, pak evropská úprava nemá smysl. Já apeluji skutečně na to, abychom jednali důsledně a abychom se pokusili vytvořit něco proveditelné, protože v oblasti, eh, která je eh, z definice mezinárodní a přeshraniční, eh, vyhrazovat velký prostor na uvážení je velmi diskutabilní. Když například se podívám na německou diskusi o takzvaném zákonu o hlášení obyvatel nebo evidenci obyvatel, když eh, čtu, že veřejné instituce se stávají obchodníky s údají a ještě eh, mají možnost přijímat rozsáhlé výjimky, pak eh, je věc velmi problematická. To nám všem musí být jasné. Děkuji. Děkuji, paní kolegyně Kastex. Děkuji, pane předsedo. Já se domnívám, že si musíme uvědomit to, že naše osobní údaje jsou předmětem obchodování. Nejenom, že jsou sbírány, ukládány, analyzovány a archivovány, ale tyto údaje jsou také prodávány a kupovány, což E, právě e, těžuje otázku práva na opomenutí. Ten, kdo e, sbírá osobní údaje například na určité webové stránce, tak je může dál prodat a je tedy obtížné Eh, se nechat vymazat ze seznamu poté, co ten seznam již byl poskytnut dál. Eh, otázka úpravy sběru osobních údajů eh, také zahrnuje aspekt obchodování a výměny těchto údajů, které byly sbírány a ukládány. Dovolíme to, zakážeme to a jakým způsobem budeme postupovat. Je to věc, která eh, se těžko dá eh, zohlednit a eh, také na ně dohlížet. Samozřejmě, že je zde také otázka třetích zemí a zde se připojuji eh, také ke zpravodajce a k paní Lichtenberg. Vždyť máme téma SWIFT, které je velmi citlivé. Já jsem proto, abychom měli pravidlo a evropská pravidla mají chránit evropské občany, i když se jedná o prosazení práv vůči operátorům v třetích zemích. Některé členské státy například omezily eh, sociální sítě také proto, že ochrana osobních údajů není dostačující a toto pravidlo bychom měli rozšířit. Souhlasím s paní eh, Galo, která řekla, že není vhodné se soustředit pouze na osobní údaje eh, v síti, a eh, opomíjet osobní údaje na papíře a sběr údajů. Eh, zabývala jsem se tímto tématem a zjistila jsem, že poštovní operátoři používají osobní údaje, které mají k dispozici, tedy adresy, poštovní adresy a eh, zpracovávají je a také je dále prodávají. Prodávají je agenturám třeba reklamního charakteru, které toto využívají pro rozesílání eh, poštovních eh, zásilek eh, v obálkách. Znamená to tedy, že na základě poštovních adres také dochází k určitému stanovení profilu adresátu dle věku, čtvrti a podobně. To znamená, že i zde jste jaksi charakterizováni určitým způsobem a tyto údaje jsou potom prodávány reklamním agenturám. I v této oblasti se domnívám, že bychom se měli eh, soustředit na tyto problémy, jsou-li to eh, veřejné či velké podniky, které provádějí tuto činnost. Zde bychom si také měli položit otázku, eh, jak se eh, zde budeme snažit eh, prosadit naše hlediska. E, Pani předsedající, myslím, že... Nigerina, děkuji, pane předsedo. Mám za to, že to je velmi důležitá a aktuální zpráva. Nevím, jestli jste to viděli také, ale jednou ročně do evropského parlamentu přicházejí i inspektoři pro ochranu osobních dat ze všech evropských zemí a existuje i Evropský den ochrany osobních dat. Tito inspektoři se zde eh, scházejí jednou eh, ročně a při této příležitosti se setkávám eh, s polským inspektorem. Polský inspektor řekl, že je zřídka kdy konzultován na národní úrovni v případě vzniku vzniku nových legislativních eh, návrhů. To znamená, není konzultován nebo dotazován na stanovisko automaticky eh, a pravidelně. Pouze když z vlastní iniciativy podává stanovisko, je vyslechnuto. Proč to eh, zmiňuji? V průběhu polského předsednictví radě se jednalo o dohodě akta a polský inspektor zaslal své stanovisko polské vládě Ehm, a v tomto stanovisku byla stejná rozhodnutí jako ta, která jsme schválili na eh, posledním zasedání ve Štrasburku. Polská vláda ale eh, tyto závěry nebo rozhodnutí eh, nepročítala ani je nesprostředkovala dále. I v případě naší nynější zprávy bychom měli mít možnost podávat nebo postupovat otázky eh, příslušným národním zmocněncům pro ochranu osobních dat. Pokud jde o právo eh, být eh, zapomenut, right to be forgotten, možná, že ne všichni rozumí významu a užitečnosti této doložky, ale bude obtížné přimět provozovatele k tomu, aby na nás zapomněli. Údaje budou nejen prodány, ale také mohou být neumyslně postoupeny dále, například eh, pojišťovny nemají příslušné zabezpečení údajů. Přitom jde o důležité údaje, které se týkají například zdraví jednotlivce. A tady lze v internetu zkoumat určité stopy. Pokud se někdo zajímá o nějakou terapii anebo dietu, pak může pojistitel takovéto údaje využít, obrátit se na pro uživatele internetu, A využití takovýchto internetových stop je samozřejmě něco, co nemůžeme akceptovat když eh, nakupujeme eh, přes internet nebo vyhledáváme informace v internetu, pak musíme svá data dát k dispozici. Vždy tam je eh, rubrika, která praví, že musíme dát své údaje k dispozici, teprve poté můžeme něco zakoupit. Nejde tady o volbu, jde o nutnost. Vznikají podniky, které se zabývají pouze s údají, sbírají údaje, údaje a přitom nepracují vždy otevřeně. Dochází-li k tomu, tak to nelze považovat za legální. Například rozesílají se e, formuláře, které e, vybízejí ke koupi e, produktu za euro nebo dvě, ale v podstatě nejde o ten produkt jako takový, jde o poskytnutí údajů. Ten produkt je prodán, ale to je cena za údaje, které jsou pak prodávány dále. Tento způsob postupu není fair. Nejde o produkty, ale o údaje, které se postupují dále a nevíme, co se s nimi eh, stane. To rovněž musí být důkladně prošetřeno. Musíme to sledovat dále. Mariel Galo má v této oblasti velkou zkušenost a proto se domnívám, že její zpráva bude velmi zajímavá a dobrá. Děkuji. Děkuji, nyní má slovo paní kolegyně Tain. Já bych eh, chtěla jenom stručně něco doplnit k slovům paní Lichtenberga. Eh, k zmocněnci eh, osob, eh, pro osobní data a to, že to nemá být eh, napojeno na měřítko počtu zaměstnanců v podniku. Já se domnívám, že když nás nic jiného nenapadne, tak vytvoříme funkci zmocněnce pro osobní data Eh, i když třeba v nějakém podniku se nikdy nic nestane 30 eh, let třeba, tak přesto eh, má například zmocněnce pro bezpečnost. Ten musí pravidelně navštěvovat školení a tak dále. Po 11. září jsme dostali zmocněnce pro internet anebo praní špinavých peněz a tak dále. Nevím, kolik různých zmocněnců už musí existovat v každém podniku. Je to skutečně nesmyslné a zaměstnanci Eh, mají nad sebou různé zmocněnce a to souvisí zase s povinností podávat zprávu, eh, hlášení, eh, podrobit se dalšímu vzdělávání a vytváří to další náklady. A právě pokud jde o ochranu osobních dat. Stejně nemá smysl, pokud nejste odborník, být zmocněncem pro osobní údaje. Máme ostatně v Německu také příslušné předpisy. Myslím, že to nelze, tuto funkci zmocněnce nelze bez zbytku splnit. Takže alespoň by měla být dána možnost, abychom eh, eh, mohli eh, tuto službu zadávat externě a nevytvářet povinnost i v malých podnicích jmenovat eh, zmocněnce pro osobní údaje. Je to naprosto eh, nepřijatelný a eh, nadměrný požadavek. Pane kolego Cvěvko, máte slovo. Bardzo dziękuję, panie przewodniczący. Děkuji, pane předsedo. Je to skutečně velmi zajímavá debata, které se účastní mnozí a z toho ještě vyplývá to, eh, jak nás ochrana osobních údajů zajímá. Já bych chtěla udělat jednu poznámku. Nesouhlasíme s tím, eh, co říkala Lidia ohledně eh, smlouvy akta, která prý ukázala, že žádosti pověřence pro ochranu osobních údajů nebyly eh, přijaty polskou vládou. Možná, že to nebylo ani na jiné úrovni vlád. Pouze se upozornilo na jednu možnost a nikoliv na to, že je zatím vlastně akta. Chtěl bych je však udělat a říci něco jiného. Proč jsme tak bojovali proti akta? abychom mohli volně obchodovat na internetu. A kde máme nejvíce stop? Tyto stopy mohou eh, sloužit k tomu, aby byla vytvořena určitá mapa eh, lidského jednání. V internetu právě máme nejvíce takovýchto stop. Říkáme svobodu v internetu, ale na druhé straně tato svoboda musí být omezena. Proč? Je zde jeden jediný důvod a sice není eh, svoboda v internetu eh, úplná, protože zde jsou tyto údaje eh, také kradeny ale také určitá pravda, eh, práva nejsou dodržována. Čili máme před sebou celý eh, balík úkolů eh, spojený s ochranou osobních údajů, ale také duševním vlastnictvím a tak dále. Prosím o to, abychom se nezabývali pouze jednotlivými otázkami a odsouvali jednotlivé problémy. Děkuji, děkuji, paní Reichner. To, co řekla paní Tejne, mě vede k tomu, abych se přihlásila do debaty. A chci říci pouze tolik. V podnicích nesmí být takové podniky, takové, takoví zaměstnanci, kteří by byli více chráněni než jiní. Já se o tomto zmiňuji, protože existuje veliký rozdíl eh, například mezi zásilkovým obchodem, který má mnoho eh, zákazníků, anebo zde se jedná o velký podnik, kde tato otázka není tak aktuální. My hovoříme o ochraně jako uživatelé. Jde však také o to, a znám to z Rakouska, že existují určité situace, ve které zaměstnavatelé musí uzavírat podnikové smlouvy, chtějí-li využít údaje o svých zaměstnancích. Proto bychom však neměli tyto zážitosti směšovat. Je jasné, že veliká byrokratická zátěž by neměla být eh, vytvářena, ale nesmí vznikat ani takové situace, kde zaměstnanci v malých eh, podnicích by měli ochranu druhé eh, třídy když to srovnáme. Takže podívejme se na toto nařízení přesně. Děkuji, paní zpravodajko, prosím. Děkuji, pane předsedo. Musím přiznat, že jsem velmi ráda, jak kolegové reagují. Konstatuji, že tato záležitost je pro ně mnohem zajímavější než otázka opětného prodeje a podílů z odměn. Jsem velmi ráda, že paní Lichtenberger také zdůraznila otázku cloud computing. Zde musíme se střediska osobních údajů v rámci EU eh, podpořit tak, aby evropské podniky eh, rozvíjely systém cloud computing. Nesmíme zde záviset na USA. François Kestek zná velmi dobře tyto eh, problémy a kapitola 4 se zabývá odpovědností těch eh, osob, které odpovídají za zpracování údajů. Dále jsou zde odpovědnosti spojené a odpovědnosti subdodavatelů. To znamená, že tuto kapitolu 4 bychom mohli ještě eh, posílit. Eh, domnívám se, že momentálně jsou eh, ty poměry eh, dobře zvolené. Ohledně třetích států v souvislosti s převodem údajů. I zde platí to, co říkala paní Lichtenberger. Samozřejmě, že bychom neměli každému členskému státu dát možnost příliš mnoho eh, volnosti. Měli bychom spíše snažit o maximální eh, jednotu. Vím, že samozřejmě máme určitou hranici pro takovouto harmonizaci. Ale když se začne diskutovat o určitém textu a dojde se k určitému konsenzu, pak eh, cítím vždy, že nad námi je nějaká skleněná hranice, kterou není možné projít a překonat. Měli bychom tedy diskutovat o jednotlivostech v zájmu nás všech. Děkuji, pane předsedo. Herzlichen Dank. Srdečně děkuji a tím pádem můžeme uzavřít tento bod pořadu jednání a Kolegyně McCarthy eh, tady není, takže přistoupíme k zprávám a bodům 8 a 9 kolegy Karima, který nás snad uvede stručně. A jsou eh, tady kolegové z direktorátu. Přítomní jsou, ale nyní má slovo pan kolega Karim. Prosím. Děkuji, pane předsedo. Já jsem si připravil poměrně eh, delší prezentaci, ale vzhledem k tomu, že beru v úvahu téma, kterému se věnujeme, tak to zcela jistě všichni kolegyně a kolegové pochopí, že občas budu muset zacházet do velkých podrobností. Nejprve bych chtěl poděkovat všem kolegům za vynikající spolupráci. Pan Masetis, a další kolegové, všem bych chtěl poděkovat za vynikající součinnost během přípravy této zprávy. Zajímaly mě jejich názory nebo jsem čerpal z jejich odborných znalostí. Také jsem rád, že tady mám dnes příležitost eh, představit zde svůj pracovní dokument. Je to vlastně takový další krok při přípravě reformy, která by měla zlepšit kvalitu auditu v Evropské unii. Já to chápu tak, že bez ohledu na to, že jsou zde snad eh, možná různé názory a různé přístupy i v rámci našeho výboru, tak máme určitý společný cíl, čímž je připravit eh, soubor pravidel, která posílí mm, právo nebo informace evropského občana, co se týče auditů. Ten eh, pracovní dokument je podle mého názoru spíše takovou, takovým podkladem k diskusi. Zdůrazňuje některá témata, o kterých se hovoří, nicméně nejsou to všechna témata. Celá řada témat už je dost známá všem, kteří se zajímají o oblast auditu. Nicméně je tam ještě několik tématů, která si zaslouží velice podrobnou analýzu, nicméně zatím jim nebylo dostatek pozornosti věnován. Je důležité například zlepšit výkaznictví, přeskoumat eh, dohled a také otázka, jak co nejlépe dodržovat mezinárodní standardy. Máme zde. Chtěl bych také poděkovat ins, ins, eh, ředitelství pro posouzení dopadu je to vlastně takové první posouzení, které bylo připraveno pro náš výbor a já zcela upřímně doufám, že to bude i poslední takové posouzení. Je to velice cený dokument, který um, nám pomůže při přípravě této práce. Tento dokument také vzbuzuje některé velké obavy. O tom ještě pohovořím později během dnešního odpoledne. Pane předsedo, co se týče celkové koncepce, tak na začátku bych chtěl říci, že zatím máme k dispozici všechny varianty. Zatím jsem ještě neučinil žádnou volbu. Nicméně takovou e, tou celkou filozofií je za prvé posílit kvalitu auditu a za druhé zlepšit hodnotu a informovanost e, e, investorů. Už zatím vlastně teď mě primárně nezajímá trh, protože legislativa nemá se zajímat eh, o věci, které se týkají například eh, konkurence nebo hospodářské soutěže nebo pokřivení trhu, situace na trhu, ale zároveň ehm, to neznamená, že bychom se chtěli zcela vybí, vyhýbat tématům, která souvisí s trhem, se situací na trhu, ale musí to právě přispět celkově k zlepšení kvality auditu. Nyní mi tedy dovolte pohovořit stručně nebo méně stručně o některých eh, konkrétních otázkách, pak také pohovořím o návrhu komise a o bodech, kde Evropský parlament zvažuje jiné možnosti. Za prvé struktura trhu a nezávislost. Ukazuje se, že je velký zájem o e, povinné um, um, o povinné opakování nabídkových řízení a také o smíšené a společné audity. Také je zde různý, různé návrhy které se týkají eh, povinného, povinných vnějších auditů, na to jsou zatím smíšené názory a já v tom dokumentu jsem eh, prezentoval názory pro i proti. Jsou zde určité příklady, eh, které, nebo mě, mělo by dojít ke zvýšení kvality díky tomu, nicméně není to a nebude to automatické. Chtěl bych ještě říci, že audit, kvalita auditu by se měla zlepšit. Nicméně ti noví auditoři se vlastně nejprve musí seznámit eh, s tou situací firmy, s tím, jak funguje. Myslím si, že těch šest let, eh, což se navrhuje, je příliš krátká doba. Po šesti letech by mělo docházet k té rotaci auditora. Eh, je také důležité, abychom vycházeli ze, z fakt, ze skut, zjištěných skutečností. Náš výbor by měl podrobně analyzovat, jaký bude mít eh, tato legislativa dopad na trh, a to jak pozitivní, tak negativní. Pak jsou zde různé dopady na eh, společné audity, to všechno ještě otevřené debatě, eh, také s tím je spojená otázka nákladů, kultury auditu nebo způsobu auditu v jednotlivých členských státech. Jsou zde také určité problémy, které souvisejí s překrýváním práce, otázka, kdo ponese za co odpovědnost. Pane předsedo, já také nejsem přesvědčen, že negativům se můžeme zcela vyhnout, pokud eh, zde budeme dodržovat takovou tu kontrolu dvojích očí nebo čtyř očí, <laughs> dvou párů očí. Pak je zde eh, myšlenka sdílených auditů, ta již existuje, ale já si myslím, že pouze velice malý podíl auditů může být eh, prováděn formou těch sdílených auditů. Pracovní dokument se také domnívá, že právě v případě sdílených auditů je omezená nezávislost, zatímco Mm, to může přinést lepší eh, příležitosti na trhu. Pak je zde také otázka eh, povinného opakování nabídkových řízení, o tom se hovoří. Eh, samozřejmě, že to opakování nabídkových řízení sebou nese další náklady, mm, které mohou dopadat na menší podniky. Musíme se pokusit zabránit takové situaci, kdy by se opakovala ta nabídková řízení, ale vlastně nepřineslo by to žádnou přidanou hodnotu. Ve Spojeném království jsme nakonec, eh, jsme, jsme například eh, zavedli povinné opakování nabídkových řízení po deseti letech, ale zároveň musíme bojovat proti zbytečným nákladům jak pro podniky, tak pro auditorské firmy a zároveň chceme také zlepšit průhlednost eh, těch nabídkových řízení. Dále, co se týče řešení problémů trhu, v každém členském státu ten trh vypadá jinak. E, namísto toho, abychom usilovali, nebo ne, zatím to nevypadá na harmonizaci, spíše by to měl být určitý e, posílený postup, který by však měl brát v úvahu specifik jednotlivých členských států a také jednotlivých subodvětví trhu, protože pokud by ta regulace byla příliš silná, tak by to mělo negativní dopad. Dále, co se týče výkaznictví a podávání auditových zpráv, tak se domníváme, že e, právě ta e, auditorská zpráva je v centru celé reformy. Chápu to tak, že komise se tím aktivně zabývala a měli bychom zaručit to, že eh, nakonec budeme tedy vycházet z nejlepších mezinárodních eh, norem a postupů. Pokud chceme být eh, takovým mezinárodním lídrem, tak musíme zaručit takový postup, který bude dobrý pro sdílené, pardon, pro, veře, pro akcionáře i pro současněné strany pokud ty, ty, ty zprávy, auditorské zprávy musí přinášet přidanou hodnotu, eh, někdy tedy eh, by mohlo platit to pořekadlo méně více. Je však důležité, aby méně informací znamenalo informace lépe zacílené a užitečnější. Eh, je zde také návrh, aby ta zpráva byla v určitém rozmezí a velice se těším ještě na další návrhy, které zde budou v této oblasti. Dále, co se týče výboru pro audit. Pro komisi je to jedním z klíčových eh, prvků. Je důležité, aby výbory pro audit se účastnily aktivně. Výbory pro audit by měly také usilovat o dobrou zprávu a musíme ze všech eh, sil posilovat vývoj těchto výborů pro audit, aby byla vytvořena dobrá struktura. V jednotlivých zemích jsou také různé systémy, je důležité výbory pro audit posílit. Výbory pro audit by také měly hrát důležitou roli ve jmenování eh, dohled a jmenování auditorů. Je zde například eh, Eh, jsou zde ještě další úkoly, které by mohly být například eh, rozdělování auditních a neauditních služeb. Také by eh, měli usilovat o mm, odstranění možných konfliktů zájmu. Dále je zde důležité zamyslet se nad možnostmi, jak zapojit výbory do audit, výbory pro audit pro, do lepší informovanosti a aby také i e, zúčastněné strany se mohly lépe zapojit do auditu. Také by zde byly možná dobré ještě určité postupy, které se týkají zveřejňování informací. Co se týče důvěrnosti, tak samozřejmě, že důvěrnost nese sebou určitá omezení, a i o tom by možná měla být eh, také ještě diskuse mezi auditory a výbory pro audit. Myslím si však, že větší transparentnost by navýšila i důvěru v audit eh, na venek a také by přinesla v této oblasti zlepšení. Dále jsou zde takzvané neauditní služby. Současně, nebo ne auditorské služby, v současnosti každý může mít vlastní režim, každý členský stát pro poskytování neauditorských služeb auditory plnícími funkci statutárních auditorů. To vedlo v rámci EU k velkým rozdílům v tom, co je vlastně jednotlivým společnostem působícím v různých jurisdikcích povoleno. Jak jsme již hovořili, mohlo by do toho být zapojeny výbory pro audit, a také by zde mohl být jakýsi seznam těch neauditorských služeb. Ale je důležité eh, to dobře vymezit. Také bychom mohli brát v úvahu mezinárodní standardy a eh, zamyslet se nad tím, jak náš návrh co nejlépe sladit s těmito mezinárodními standardy. Dále, co se týče čistě auditorských firm, myslím si, že zde komise zachází příliš daleko. Jak se hovoří eh, v pracovním dokumentu, tak je zde eh, snaha o zavedení určitých eh, bezpečnostních opatření, ale podle mého názoru to není přiměřené, protože není možné aby třeba auditoři eh, museli eh, vlastně se vzdát té funkce, eh, aby firmy byly povinny vzdát se klientů, aby nepřekročily nějaká stanovená omezení. Dále je zde otázka uplatňování mezinárodních standardů. Panuje obecná dohoda že by to bylo krok vpřed. Eh, bylo by dobré um, usilovat o větší harmonizaci a o také lepší srovnatelnost v rámci výkaznictví. Jsou zde určité obavy nebo otázky, které se týkají ISA plus v porovnání s ISA minus. Chtěli bychom se také vyhnout podobným problémům mezi účetními standardy, nicméně je zde zapotřebí ještě mít určitou flexibilitu. Dále, co se týče profesních orgánů. Hodně často se eh, jak si ignoruje otázka profesních eh, subjektů. Zde komise navrhuje aby zde byla zvětšena kontrola v rámci abyste byli o takové otázky, jako jsou inspekce nebo disciplinární opatření. Myslím si, že takové věci bychom měli ponechat eh, členským státům, aby to ošetřili, jak uznají zahodné, podle toho, jaké mají kapacity, jaké mají postupy. Dále, co se týče otázky, zda to má být nařízení či směrnice, to je velice zajímavá otázka, ale tím se dostáváme k takové obecné otázce, zda nejlepší nástroj pro dosažení těchto cílů je skutečně nařízení, když eh, ta, to nařízení nebo ta legislativa bude mít různý dopad v různých členských zemích. Komise navrhuje nařízení, ale nějak specificky to nedokázala vysvětlit. Eh, to posouzení dopadu hovoří o tom, že komise sama uznává, že možná by bylo lepší vypracovat podrobnou směrnici a komise sama ještě tedy neví, zda by to nebylo lepší řešení. Evropský parlament, tedy co teď má dělat Evropský parlament? Myslím si, že bychom měli být obezřetní, měli bychom sledovat práci, která probíhá jak na národní, tak mezi, na mezinárodní úrovni. Mm. Je také důležité sledovat eh, zprávy Eh, IAASB. Pak jsou zde eh, další mm, subjekty. Nedávno jsem četl informaci, že Britové to vlastně oddalují, protože to vlastně odmítají, ale já s tím naprosto nesouhlasím. Musíme brát v úvahu vnější vývoj, ale zároveň souhlasím s tím, že jste zapotřebí reformy v oblasti auditu. Pane předsedo, už jsem říkal, že zachování e, stávajícího stavu není možností, není volbou a chtěl bych to ještě zopakovat. Stávající situace vypadá tak, že návrh zprávy by měl být hotov v září nebo do září. E, začátkem října budou pozměňovací návrhy, hlasovat by se mělo asi v prosinci což odpovídá i harmonogramu, který přijalo kyperské předsednictví. Kolegové, kteří se zúčastnili předchozích eh, zasedání, eh, se také na to vlastně ptali ministra, který se zde dnes dopoledne nás tady navštívil. Děkuji. Děkuji, pane kolego Karime. Hlásí se kolega Masy, Budu, paní Lichtenberg, paní Tain a poté vyslechneme také direktorát pro hodnocení dopadů. Takže první je kolega Mase. Děkuji, pane předsedo. A děkuji zpravodaji. A myslím, pokud jde o zdůraznění kvality auditu a s ohledem na cíl, to znamená, že koneční uživatelé, investoři nebo eh, akcionáři mají být eh, zapojeni eh, do problematiky. V tom jsme naprosto zajedno. A nejenom to, budu vás zde i zcela podporovat. Ale kde by mohl vyvstát eh, velký problém, je eh, tam, kde zpravodaj říká, nebudeme se snažit eh, intervenovat, zasahovat do trhu anebo hm, provádět intervenci na trhu. V zásadě je trh manipulován již nyní. Mark trh je již nyní manipulován a to je důvodem, proč je eh, tak naléhavě nutná eh, směrnice v době krize. Už nyní dochází k manipulacím a ty eh, sahají tak daleko, že jsem si jist, že ti, kteří nás poslouchají a této diskuse se účastní, možná sami se podílejí na aktivity, aktivitách eh, Velké čtyřky, čtyř eh, velkých auditorských eh, společností. Existují dohody na trhu mezi těmito čtyřmi auditorskými společnostmi, které trh manipulují a my nemůžeme zůstat nečinní tváří v tvář těmto manipulacím. Moje nejhorší předpovědi ohledem Eh, s ohledem na mm, eh, tyto eh, manipulace a hodnocení dopadu se naplnily. Ve statistikách existuje úzký vztah, úzká vazba, nevím, jestli je to příčina účinek mezi těmito dokumenty, byť měly být vypracovány zcela nezávisle na sobě. Hodnocení dopadu parlamentu, tedy se věc má tak, že největším, největším snem eh, Velké Británie, sen noci svatojánské, eh, se naplnil Eh, alespoň eh, to byl britský sen, který se opírá o řeckou mytologii. Eh, to bude zbraň, která zabrání eh, komisi učinit to, co činit má, totiž předkládat eh, návrhy. A navíc je to eh, nadbytečná dvojí práce, protože jde o hodnocení dopadu k hodnocení dopadu již provedeného komisí ale to není tak zdařilé, protože neobsahuje tabulky s čísly a statistickými údaji. A nadto tato studie obsahuje určitou politickou orientaci. Je tam například uvedeno, že existují um, vysoké podíly na trhu, ale to samo o sobě není problém. Proběhla k tomu slyšení. Zástupce Royal Bank of Scotland nám to také řekl. Monopoly jsou zde chváleny. Evropský parlament je politický orgán, který musí předkládat politické návrhy, ale generální ředitelství, eh, generálnímu ředitelství nesmí být eh, přenecháno takovéto v uvozovkách eh, nestranné hodnocení dopadu, nesmí docházet ke zneužívání zejména v případech, kdy se někdo opírá o svou nestrannost. Pane předsedo, bez ohledu na to, co vzejde z naší rozpravy, já se domnívám, že není v pořádku, jestliže existuje v této oblasti monopol. Děkuji. Děkuji. Samozřejmě každé posouzení dopadů neváže k určitému politickému rozhodnutí. Jsme svobodní v tomto smyslu. Eh, kolega Budu. Děkuji, pane předsedo. Já jsem pracovní dokument z pravodaje četl a mohu vám říci, že ty otázky, které zde eh, se pracovává, jsou otázky velmi důležité. Eh, předpo, předkládá určité otázky k návrhu komise a zároveň také se zmiňuje o určitých odpovědích. Doufám, že všichni společně nalezneme odpověď na otázky z pravodaje v jeho pracovním dokumentu. A možná, že vám mohu k tomu stělit svůj názor ohledně obsahu návrhu komise, eh, o kterém zde diskutujeme. Nejdříve bych chtěl tedy předpokládat výsledek posouzení dopadů, o kterých také hovoří kolega Karim, chtěl bych přivítat to, co jsem vlastně vždycky tvrdil a co se zde vlastně stvrdilo. Domnívám se, že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 Nutné dodat, že návrh komise vychází již v prvním odstavci od předpokladu, že existuje propojení mezi finanční krizí a kvalitou eh, auditu. Eh, toto posouzení dopadů však vlastně říká opak. A proto se domnívám, že to není otázka kvality auditů jako takových, ale spíš otázka koncentrace na trh, kde je eh, několik, tedy čtyři velké firmy. Eh, posouzení dopadů eh, tedy kritizuje řešení ze strany komise, tedy řešení koncentrace do čtyř velkých podniků. Návrh který bych chtěl udělat já, ukazuje, že návrh komise je dobře analyzován a jsem velmi rád, že zelení a socialisté mají jasný názor o tomto návrhu. Já chápu to, že oligopol o něch čtyř podniků nemůže být roztříštěn nějak brutálně, tedy eh, rozdělit je na auditní a neauditní aktivity. Chápu také, že je lepší poskytnout eh, více prostoru i těm neauditorským aktivitám. Zde Zcela jistě malé a střední podniky se mohou zaktivizovat a tyto podniky by mohly předložit dobré návrhy pro velké podniky. Pokud však nemají dostatečný objem nebo administrativní kapacitu, eh, aby eh, se udrželi na úrovni velikých podniků, eh, pak mm, mohou ale růst, pokud budou nabízet i neauditorské služby. To znamená, že po tomto růstu mohou být pokládány také za odborníky v auditorské oblasti. Chtěl bych navrhnout určité omezení co do honorářů v těchto firmách a také co do honorářů vyplácených auditorskými eh, společnostmi. Mělo by to být postupné po tři roky a pak by komise měla znovu vyhodnotit situaci. E, to znamená, že vlastně bychom povinně mohli vytvořit více prostoru pro malé podniky a tím také zlepšit situaci na trhu. Poté by bylo také možné, aby i jiné podniky nabízely auditorské e, služby vedle neauditorských. Chtěl bych ještě upozornit zpravodaje na další bod. Není prostě možné, aby ty podniky byly jen tak rozděleny, jak to navrhuje komise, aby tedy některé dělaly pouze auditorské činnosti a jiné zase pouze poradenské činnosti. mohly by být uzavřeny nové auditorské smlouvy, ale to by jistě nevyřešilo eh, problém eh, oligopolů, pouze by to navýšilo náklady pro dané podniky. Je-li eh, podnik spokojen s auditorem, pak by nemělo smysl eh, navrhovat nové výběrové řízení, eh, protože nakonec by zase vybrali stejného auditora a to by mohlo vést k dalším nákladům jak pro podnik, tak i pro auditorskou společnost. Takže to, myslím, řešením není. Tedy to, že by se navrhovala určitá rotace partnerů. Domnívám se, že duální audit není řešením. Potřebujeme spíše řešení pro rozdělený postup, ale je velmi obtížné předepisovat určitá procenta. Pravděpodobně to v některých eh, členských státech eh, funguje dobře na základě doporučení. Když eh, nadnárodní podnik má pobočky nebo ceřiné firmy v dané zemi, pak se doporučuje spolupracovat s tou či onou společností která je preferována. Čili je to doporučení ze strany mateřské firmy, ceřiné firmě, aby spolupracovala s určitým auditorem. Nedomnívám se ani, že bychom auditora měli zavázat ke zprávě na adresu úřadu. Diskutoval jsem o tom s mnoha subjekty. My přeci spíše chceme to, aby auditoři a úřady spolupracovali, aby došlo k pravidelným debatám mezi auditory a úřady. Čili tolik mé návrhy které bych chtěl předložit pro jednání se s pravodajem, s kolegy EPP i jinými kolegy eh, toto již bylo prodiskutováno. Dále je zde také návrh, aby malé podniky byly pozbuzeny k tomu, aby se angažovali v té neauditorské oblasti a možná, že bychom mohli eh, také ještě diskutovat se zelenými nebo socialisty ve smyslu kompromisu. Paní Lichtenberger. Děkuji vám srdečně. Já jsem eh, někdy udivena, když tváří v tvář událostem a eh, pozorováním finančních trhů, což byl obsah činnosti posledních dvou let, někdo nadále přistupuje plno optimismu Eh, k otázce vlastního dohledu v rámci oligopolu. Já myslím, že to je samozřejmě každému přenecháno, ale já nezdílím a domnívám se, že ani většina eh, v tomto parlamentu nezdílí tento optimismus, tuto víru, ale eh, nyní se chci zaměřit na něco jiného co e, souvisí e, s touto zprávou pouze zprostředkovaně. My jsme obdrželi hodnocení dopadu o hodnocení dopadu, ale to v podstatě není to, co já jsem si představovala, co jsem očekávala, protože v meziinstitucionální dohodě se píše, že instituce, včetně Evropského parlamentu, má provádět hodnocení dopadu o legislativních textech a nikoli hodnocení dopadu o jiném hodnocení dopadu což eh, by bylo eh, politické hodnocení a eh, to nepovažuji za účelné využívat zdrojů za tímto účelem, protože když už něco chci, tak signalizuje, že někomu něco chybí, ale nepotřebujeme aby nám tato jednotka nebo direktorium sdělovalo, co jí chybí, ale já potřebuji mít zodpovězeny konkrétní otázky v zájmu parlamentu. Takže tímto postupem nejsem velmi spokojena. A nenaplňuje to, co jsem očekávala od této nové jednotky. Máme-li eh, ji využít pak eh, k tomu, aby prověřila otázky a zodpověděla na otázky, které položíme a eh, nepodávala víceméně politická prohlášení o hodnocení dopadu ze strany komise. To už si můžeme udělat i my sami, protože i v dopravním výboru nám byly předloženy eh, různé eh, zprávy o hodnocení dopadu, které některé otázky ignorovaly. A eh, mně záleží na tom, aby právě takovéto faktory byly předmětem zkoumání. To je rozhodující. A proto bych byla ráda, abychom v budoucnu se vydali jinou cestou. Děkuji. Paní kolegyně Tajn. Já bych chtěla předně poděkovat zpravodaji za velmi eh, zevrubný a podrobný eh, dokument. Myslím, že je to velmi dobré zobrazení přístupu komise, ale také různých pohledů eh, na věc. Myslím, že je nesporné a napříč frakcemi souhlasíme s tím, že role kontroly má být eh, posílena. Otázkou pouze je, do jaké míry má být posílena. Já mm, bych eh, doporučovala, aby eh, výbor pro kontrolu spolurozhodoval i o zadávání externího plnění, protože my jsme zjistili také, že v oblasti tohoto externího plnění dochází k různým zprostředkovaným rozhodnutím, které by měly být přeneseny na centrálnější úroveň. Spravodaj, pokud jsem to pochopila dobře, se výslovně obrací proti takzvaným eh, peer auditům. V pracovním dokumentu je k tomu stanovisko a k tomuto stanovisku se mohu připojit. Doposud tuto linii zastávala i skupina ALDE. Trochu mi chyběla diferenciace mezi jednotlivými eh, auditem dotčenými podniky, to znamená rozlišení mezi finančními institucemi na straně jedné, o tom hovořila paní Lichtenberg, a pak eh, na straně druhé eh, podniky veřejného zájmu nebo veřejno prospěšnými podniky a pak celou tou linií pod tím, to znamená malými a středními podniky. Tady bych pouze poukázala na to, že já nemám problém s tím, aby podniky typu Procter and Gamble nebo Siemens mají auditora již 100 let, anebo přes 100 let, bez ohledu na finanční krizi. Těmto podnikům skutečně nemůžeme nic vyčítat. Naopak osvědčili se v krizi spíše bychom je měli za své výkony chválit. A nyní obecně hodnocení dopadu. Na e, cestě delegace do USA, která byla velmi zajímavé, jsme zjistili, že evropský způsob hodnocení dopadu je e, velmi vzdálen optimu. A to jsme zjistili již na začátku tohoto funkčního období, že e, vlastně si e, děláme svůj vlastní impact assessment, hodnocení dopadu a možná, že se to projevuje nejvíce v oblasti auditu. A my jsme chtěli a chceme, aby obecně parlament, možná dokonce externě, nechal provádět své, hlavní hodno, své vlastní hodnocení dopadu a abychom se tedy odklonili od hodnocení dopadu komise. To, že jsme dosud měli starý systém, že komise si dělala e, své hodnocení dopadu a my nyní e, poprvé začínáme se svým parlamentním hodnocením dopadu, to je dobré, protože na tomto konkrétním příkladu vidíme, jak to hodnocení dopadu může vést k různým výsledkům, pokud jsou prováděna e, různými autory. Eh, hodnocení dopadu parlamentu říká, že komise se dopustila ve svém hodnocení dopadu chyb, protože eh, konstatuje, že zvolené obce v návrhu nebyly dostatečně posouzeny z hlediska použitelnosti a opakuji ještě jedno to, co řekl pan kolega Budu, že právě hodnocení dopadu parlamentu eh, ukazuje, že nebylo dostatečně zdůvodněno, že finanční krize kauzálně souvisí s eh, negativní mm, eh, závěrečnou mm, respektive roční závěrkou. Vždy jsem to takhle eh, viděla, protože hodnocení dopadu probíhá vždy zpětně. A nový přístup eh, spočívá v tom, že pan eh, Lene je nyní zpravodaj pro směrnici o účetnictví a předložil pozměvací návrhy 15-16, které jsou důležité i pro naše auditory, protože tím vytváříme právní základ toho, že, eh, že auditoři mají zkoumat nejenom uplynulé skutečnosti, ale mají posoudit i jak dále s podnikem, aby se nestalo to, co paní Lichtenberg kritizuje omezuje. To znamená, že udělí neomezené, eh, eh, neomezené prohlášení a finanční institut pak dříve nebo později musí být zachraňováno eh, z pomocí, s pomocí daňových poplatníků. K tomu zatím právní základ nebyl a nyní ale vidíme jasné propojení mezi směrnicí o účetnictví jehož zpravodajem je pan Lene a e, směrnicí o auditech. E, my budeme muset později diskutovat o kompromisních návrzích a zjistit, zdali e, jsou podpořeny všemi frakcemi. Již nyní prohlašuji, že jsem pro tento pohled do budoucnosti a pohled do budoucnosti také nemůže být nekonečný a musí být nebo se řídit tím, co vyplývá z účetních knih. pokud jde ještě o další zjištění hodnocení dopadu parlamentu, co vše bylo kritizováno na hodnocení dopadu komise, eh, o tom už pomlčím, ale obecně chci podpořit eh, linii zpravodaje, že ze zásahy na trh musíme být opatrní. V Německu jsme provedli řadu zásahů. Je obtížné ehm, posoudit, který, eh, která cesta je správná. Mnoho členských států přejalo um, řešení navržené komisí a později uh, je zavrhlo, protože zjistilo, že to bylo nesprávné řešení. Chci ještě konstatovat um, následující věc a vyjádřit politování. Tento parlament se v podstatě již dva a půl let zabývá auditory. A uh, profese auditora uh, je považována za velmi seriózní, Auditoři jsou považováni za velmi zdrženlivé eh, osoby a mají velmi velké, vysoké renomé na základě svého skvělého vzdělání. A je politování hodné, že celá tato profese, která v podstatě eh, není velmi početná, je předmětem eh, takových sporů. Poté, co byl předložen, bylo předloženo hodnocení dopadu parlamentu, tak jsme eh, konfrontováni s eh, stohy dokumentů komise. Máme kodaňské stanovisko, další stanoviska. Jestliže tento spor by se eh, eh, eh, tady nekonala jako papírová válka, tak bych dokonce řekla, že se tady pohybujeme ve válce skutečné. Je nesporné, že Máme co dočinění s lobbysty a vlivy ze všech stran a je politování hodné, že mezi komisí, mezi eh, profesí a všemi zúčastněnými probíhá, eh, probíhají takovéto rozepře, byť na vysoké úrovni. Myslím, že to neodpovídá profesi ani věci samotné a vůbec tomu nerozumím. Eh, doufám jen, že komise se zapojí a každý se bude muset trošku um, zdržet, respektive um, chovat zdrženlivě. Děkuji, eh, děkuji um, paní kolegyně. Skutečně ta inflace lobbystů je obrovská. Já už to začínám eh, číslovat. Um, už ehm, držím u čísla 5 mm, a a 20. Pokud jde o hodnocení dopadu, pouze toto. Je výslovně úkolem jednotky pro hodnocení do v padu zkoumat to, co udělala komise. Z jednoduchého důvodu my v parlamentu jsme několikrát vyjádřili pochybnosti o způsobu mm, vypracovávání hodnocení dopadu komisí. V hodnocení z roku 2003 je uvedeno, že e, to komise má učinit a že my můžeme podávat doplnění a, ale od té doby um, parlament alespoň v um, tuctu usneseních um, naléhal na to, že by měl, měla existovat nezávislá rada pro hodnocení dopadu, která bude sídlit uh, mimo struktury uh, Evropské komise. Dokonce byla požadována, eh, požadováno ustavení eh, zvláštní agentuře. Eh, dokonce se o tom mělo jednat v rámci jednání o meziinstitucionální dohodě, ale předseda komise si to nepřál, dodnes si to nepřeje a proto jsme vymysleli tento nástroj, že nyní parlament dělá svůj vlastní, dělá svou vlastní zprávu o hodnocení e, dopadu. A to, co se nyní děje, není tudíž nezvyklé, ale zcela normální. Já očekávám, že to také zvýší tlak na komisi a začátkem příštího funkčního období nám to situaci usnadní. Tolik eh, moje zásadní poznámka. Nyní má slovo paní Lichtenberger. Paní Lichtenberger, máte slovo. Já s vámi souhlasím, že máme veliký problém s posouzením doma, eh, dopadů ze strany komise, protože eh, se z nich stal pouze argumentační nástroj. Není to tedy posouzení dopadů jako takové, spíše eh, se nejdříve eh, připraví návrh a podívá se, jak je možné toto ospravedlnit. Já se však domnívám, že toto řešení, že bychom my dělali eh, posouzení dopadu o posouzení dopadu, to je kontra produktivní, protože bychom byli na určité metaúrovni a nebudeme vůbec mít nohy na zemi. Vždyť chceme něco upravit. A proto se domnívám, že buď bychom měli přesněji popsat nezávislost té tohoto posouzení. Já už jsem dávno nečetla posouzení, které by bylo skutečně nezávislé a nevycházelo z určitého předpokladu. Eh, takovou perspektivu do budoucnosti vidím. Mám však poněkud problém s tím, že pro mě ke čtení to je spíš určitý názor, který byl vyjádřen. Eh, není to dostatečně fundované co do odborných otázek ale mělo by to být deklarováno jako stanovisko k posouzení eh, dopadů komise a nikoliv jako posouzení dopadů jako takové. Čili trošku se mi to zdá být problematické, protože najednou bychom byli eh, v této oblasti v určitém duelu a již by nešlo o to, co je návrh, kde se hodí a kde se nehodí. To znamená, že vlastně se vzdalujeme velmi od toho prapůvodního úmyslu a jak s tím můžeme dále pracovat? Může to vést k určitému zamlžování těch vlastních návrhů a k nemožnosti většinového prosazení stanovisek. Děkuji. Nejdříve jednotka Impact Assessment. Um, so I'll now try to, uh, make an... Děkuji. Já se nyní tedy pokusím analyzovat tu analýzu toho posouzení dopadu. Eh, na požádání vašeho výboru jsme se pokusili identifikovat eh, silné, ale i slabé stránky posouzení dopadu, které, pro, které provedla, nebo toho návrhu komise. A já vás nyní známým e, s hlavními zjištěními, také pohovořím o tom, jak jsme postupovali a na co jsme se soustředili, co bylo naším účelem. Myslím si, že v tom našem dokumentu jsme vlastně nehodnotili ani tu, e, ten, to základní meritum věci, ani ten samotný návrh. Analyzovali jsme pouze to, zda komise v tomto posouzení dopadu což je zpráva, která má více než 280 stran, zda použila metodu a odu, takové odůvodnění, které podle našeho názoru je e, rozumné a dostatečné k tomu, aby odůvodnila ty návrhy. Takže jsme se zabývali určitými věcmi, které se týkají metodiky a snažili jsme se také díky tomu nebo při té analýze identifikovat věci, které jsou pro vás důležité v tom, až budete vést další jednání s komisí, na co se třeba máte ptát nebo na jaké body se máte soustředit. Za prvé, toto posouzení dopadu je velice důležitým dokumentem. Je komplexní, je to kvalitní posouzení dopadu na audit, které se týká těch dvou legislativních návrhů. Řekla bych, že se to soustředí zejména na tu změnu směrnice o povinném auditu. Když si však to posouzení dopadu přečteme podrobně a porovnáme ho z pokyny pro posouzení dopadu na audit, což jsou vlastně takové velice přísné, přísná pravidla, která komise si sama pro sebe nastavila, tak eh, můžeme identifikovat určité slabiny. Hmm, kde, kde byste ještě měli s komisí eh, diskutovat, ještě předtím, než se sami rozhodnete, jaký k tomu zaujmete eh, názor. První věcí, které jsme se věnovali, je otázka, zda komise jasně a přesvědčivě stanovila, kde je ten zakopaný pes. Proč je zapotřebí zásah na trhu, který se zabývá auditními službami a také zejména to eh, téma eh, povinného auditu subjektu veřejného zájmu. Komise tedy identifikovala ty problémové oblasti, které propojila s určitými mm, politickými nebo politikami nebo mm, návrhy. Tam e, žádné problémy nebyly. Pak tam také můžeme říci, že ten soubor navrhovaných nástrojů byl konsistentní a také odpovídal cílům, které byly stanoveny v návrzích. Nicméně, pokud se podíváme na vlastní text komise, tak je jasné, že zdůrazňování cílů, jako je například eh, eh, posílení role auditorů, vyhnout se střetu zájmů a tak dále, tak se ukazuje, že je zde celá řada různých hnacích sil. Ukazuje se, že nebo jestli tedy padne zde názor, že ty, ta nedostatečná kvalita auditu mohla také být jedním z příčin finanční krize. My to nějak nespochybňujeme, ani to, o tom nějak nediskutujeme. pouze se ptáme, zda komise pro toto tvrzení má dostatek důkazů pro toto nařčení v podstatě. Pak je druhý dotazník, je, jak to vypadá s konkurencí či koncentrací na trhu s auditem. My opět neříkáme zda ano nebo ne, ale ptáme se, zda komise dostatečně prokázala, že je skutečně problém. Myslím si, že odpověď na tyto dvě otázky není pouze takovým akademickým cvičením. Musíte nejprve jasně nastínit a identifikovat problém. A teprve potom eh, se můžete zamyslet nad tím, jaké řešení nabídnout a zda to řešení bude mít pozitivní dopad. Pokud eh, už ten problém eh, charakterizujete dost vágně, tak eh, se můžete rozhodnout pro určitá opatření, ale nebudete vlastně vycházet z nějakých jasně stanovených skutečností. A přitom komise sama hovoří o tom, že chce být mm, nebo že chce vydávat legislativu právě na základě zjištění, na základě faktů. Dále, co se týče kauzálnosti mezi tedy tím, tě, tím nařčením z nízké kvality auditu a mezi finanční krizí, tak já vím, že je to dost obtížné takové tvrzení nebo takové nařčení nějak podložit, protože žádné takové důkazy asi k dispozici nikdo nemá a navíc eh, asi je všem jasné, že pokud audity budou fungovat dobře, tak to zcela jistě bude pozitivním krokem k finanční stabilitě. To nikdo nespochybňuje. Takže zde asi se spokojíme s tím, že komise to nedokáže toto tvrzení nějak věcně podložit. Větší obavy máme tam, kde komise eh, navrhuje určitá opatření a některá jsou i dost kontroverzní. A eh, ta zdůvodňuje tím, že tedy prý podle komise eh, existuje pokřivený trh na trhu s audity. To tedy komise tvrdí. Já ehm, mohu říci, že ta situace na trhu, která je taková, jaká je, tak nemusí automaticky vést k pokřivené situaci. Eh, v některých situacích to tak může být a možná, že i v současné situaci to tak opravdu je, ale já prostě zde říkám, že komise mm, zde něco sděluje, něco tvrdí, ale nedokáže to nějak zdůvodnit nebo podložit. Hovoří e, o tom, že je zde vysoká koncentrace na trhu, že je zde pouze něk- málo nebo několik firm, které mají velký podíl na trhu a e, říkají, že tedy to automaticky musí vést k pokřivení trhu. Ale já si myslím, že komise má určitě k dispozici dostatek údajů, a analýz, aby to nějak prokázali a oni se o to vůbec nepokusili, a což je jedním z takových problémů, který jsme identifikovali při hodnocení posouzení dopadu. Opět chci říci, že jsme nehodnotili to, zda ta navrhovaná opatření jsou správná či nikoli. Ani jsme nedoporučovali, zda tu legislativu máte podpořit či ne. Pouze říkáme, že v těchto konkrétních otázkách byste právě teď měli komisi požádat o vysvětlení, případně o podložení nebo o odůvodnění, protože to tvrzení, že koncentrace na trhu může ohrozit hospodářskou soutěž, to podle mého názoru může být pravda, ale nemusí. Dále jsme se dívali na to hodnocení samotného posouzení dopadu. Můžu říci, že obecně platí, že u většiny těch opatření tam existuje jasné shrnutí, existuje tam porovnání, je to, je to připraveno mm, promyšleně. Nicméně, bohužel právě u těch nejkontroverznějších částí návrhu, což jsou třeba ty Eh, povinné opakování nabídkových řízení, eh, otázka neauditních služeb, tak právě tam si myslíme, že to posouzení dopadu mohlo být provedeno podrobněji, rigidněji. Zejména se měly lépe analyzovat, eh, jaké to sebou ponese náklady a jaké to bude mít užitky, nebo tam vlastně vůbec neexistuje žádná kvantifikace toho poměru nákladů a užitku. Přitom komise eh, sama vlastně v těch svých pokynech hovoří o takové potřebě. Je se možná otázka mm, nebo problém s nedostatečným, s nedostatkem údajů o těch nákladech, ale pokud ty údaje nemáme k dispozici, tak je dost obtížné to tedy posoudit tam vlastně nejsou žádná, žádné číselné údaje. Dovolte mi uvést takový výrazný příklad. Eh, je zde tedy eh, ten návrh, který má zakazovat eh, firmám, aby poskytovali i neauditorské služby. Komise říká, že to vlastně to nebude mít, že to sebou neponese žádné náklady, ale jsou zde však určité mm, nepřímé náklady, které však nelze kvantifikovat podle nich protože to souvisí se strukturou na trhu, nebo s, s, protože to souvisí, to jsou náklady, které souvisí s, se, s restrukturalizací trhu. To je taková definice kruhem a neříká nám, jaký to vlastně nakonec ten legislativní návrh bude mít dopad. A takto nedostatečná nebo nedost, analýza, která ne, neobsahuje dostatečná dostatečné údaje, dostatečné kvantitativní údaje. To je právě problém. Pak je zde ještě otázka výpočtu eh, té, toho, té doby, kdy má docházet k povinnému střídání. Hovoří se zde, že vlastně ta devítiletá, to, to devítileté období je dostatečné protože kratší, by, kratší období by sebou neslo větší náklady, ale pak se najednou vlastně v tom návrhu hovoří o tom, že to, to období má být šestileté, takže myslím si, že byste se také měli komise zeptat na ten rozdíl, proč je tam tedy 9 let a pak je tam 6 let. Mm, také se hovořilo o tom, že samotné odvětví ten návrh kritizuje. To samozřejmě my jsme nějak nehodnotili, ale můžeme se zamyslet nad otázkou přiměřenosti některých opatření. Takže bylo by zapotřebí lepší kvantifikace, v některých případech lepší odůvodnění a také i lepší založení na faktech. Podle našeho názoru by to pak eh, mohlo být i jaksi eh, lepší pro prezentaci příslušnému odvětví. Děkuji moc krát. Jsou otázky na tuto eh, službu. Já bych měl otázku na komisi. Když jsem tento návrh viděl poprvé, tak mě i hned napadlo to, proč eh, nám to bylo vůbec předloženo. Je-li to otázka hospodářské soutěže, tak eh, máme silnou generální direkci pro hospodářskou soutěž a proč to vlastně není řešeno pomocí nástrojů hospodářské soutěže. Samozřejmě, že si kladu také otázku, proč nebyla provedena příslušná analýza. Víme, že ve Spojeném království došlo k analýze trhu, která byla velmi rozsáhlá s úmyslem učinit určité závěry protože jinak Vše, co generální ředitelství dělá, je eh, orientovat se na trh svobodných povolání a podobně, ale v této oblasti se to nečiní, takže si kladu otázku, proč ne? Eh, je někdo z komise schopen zareagovat eh, alespoň přibližně na tuto otázku? Sila eh, jistě však eh, se o tomto budeme bavit eh, ještě později. Pane řediteli Basy, prosím. Thank you, Mr. Lene. Thank you for the question. Děkuji, pane Lene, za otázku. My jsme mysleli, poté, co jsme prostudovali příspěvky k zelené knize a poté, co jsme vyslechli a velmi eh, bedlivě sledovali debatu, která eh, se týkala zelené knihy, tak jsme si mysleli, že eh, tato otázka by měla být řešena z jiného úhlu než z úhlu právních předpisů o hospodářské soutěže. A cílem našich návrhů nejsou eh, protimonopolní cíle nebo protikartelové, ale jsou to cíle související s kvalitou auditu, důvěrou investorů a eh, nezávislostí auditorů. A proto se mi velice líbí vaše otázka, protože mi umožňuje zodpovědět alespoň na jeden z bodů nadnesených kolegyní z jednotky pro hodnocení dopadu což vycházelo ze skutečnosti, že nedokazujeme problém e, v souladu s právní předpisy o hospodářské soutěži. Nikoli, protože právní základ je jiný. Právní základ je jednotný trh a asi jsme neměli takový zájem o ten úhel pohledu e, z e, hospodářské soutěže. Vycházíme z ustanovení, které nejsou povahy protimonopolní, respektive ehm, ehm, nejsou to právní předpisy o hospodářské soutěži. Nevím, jestli mi později ještě dáte slovo, pokud nikoli, tak bych využil této příležitosti a řekl něco o eh, hodnocení dopadu. Ano, děkuji. Děkuji eh, zpravodajce a zpravodají za práci, kterou jsme vedli velmi pečlivě sledovali, shodujeme se v mnoha aspektech eh, a v mnoha aspektech nikoli, ale je důležité eh, vzít na vědomí, že jsme ochotní a připraveni spolupracovat obvyklým způsobem s oběma větvemi eh, zákonodárce, tak abychom nalezli uspokojivé řešení pro všechny. To je naše východisko. A to je vždy důležité říct. Také nejsme velmi spokojeni s novým vývojem v Evropském parlamentu, pokud jde o eh, direktorát pro hodnocení dopadu, protože eh, si nemyslíme, že máme monopol na hodnocení dopadu. Nemáme pocit, že produkujeme dokonalou práci ani když předkládáme návrh, protože víte, že jsme vždy ochotní to zlepšovat eh, s vaší pomocí, ani pokud jde o hodnocení dopadu. Já jsem si jist, že s pomocí eh, ostatních institucí dnes je eh, ostatní institucí pouze parlament, jindy možná bude i rada další institucí, takže jsme ochotní zlepšit naši práci tak abychom v konečném důsledku předložili lepší výsledek. A to je vše, oč bychom měli usilovat. Není tady napětí mezi komisí a parlamentem. My jsme spokojeni s vaší kritikou, jsme rádi, když um, mm, hodnotíte naše eh, dokumenty a těšíme se na vaše vlastní hodnocení návrhu, chcete-li si to udělat, anebo pozměňovacích návrhů, které chcete předložit, protože hodnocení dopadu podle mě není samoučel. Pouze by to mělo přispět k lepší politice a lepším zákonům které můžeme společně eh, schvalovat. Nedám podrobnou odpověď na eh, jednotlivé zajímavé otázky, které zde byly nadnesné, ne proto, že si myslíme, že jsme odvedli dokonalou práci, ale protože jsme otevření dialogu i s ohledem na hodnocení dopadu. a těšíme se na dialog pouze o tom na základě vašeho hodnocení dopadu. A konečně nám někdo pomůže i v této těžké práci. Uvidíte, když začnete provádět skutečné hodnocení dopadu, jaké to je, místo pouze kritizování těch druhých. Děkuji. Děkuji vám srdečně, pochopili jsme to správně, chceme to také podpořit. Jinak k tomuto bodu již nemám žádné dotazy ani příspěvky. Pane kolego Karime, chcete se vyjádřit ještě na závěr? Chairman, thank you. Um... Pane předsedo, děkuji. Mě tato debata nesmírně obohatila, byla velice živá. Tam zazněla slova British Wet Dream, um, britský um, vlhký sen, tak to je tedy zajímavá metafora. Dovolte mi vás ale ujistit o jedné věci. Trošku to vypadá, že po mně chcete, abych šel někam, abych se vydal někam eh, do světa a abych vlastně našel všechny ta, ta, našel všechna ta fakta, Eh, ty důkazy. Trošku musíme ale postupovat tak, jak se má. Nejprve bychom skutečně měli mít k dispozici údaje a potom na to reagovat. Máme zde k dispozici tyto dokumenty. Chtěl bych vám také připomenout, že to je vlastně poprvé, kdy používáme takový postup eh, toho hodnocení posouzení dopadu na audit. V některých případech je to možná trošku zavádějící, protože bych vám chtěl mm, připomenout, že já sám jsem hovořil, že eh, bychom měli všechny ty údaje probírat otevřeně, že by nic nemělo být řešeno za zavřenými dveřmi. A já jsem vlastně ještě v té době vůbec nevěděl, jak to v té zprávě bude nakonec formulováno, jaká zjištění tam budou uvedena. Eh, pane předsedo, já nebudu se vyjadřovat ke všem bodům, ke všem komentářům. To, co říkal pan Boru a paní Tajne, tak eh, navrhli velice, zajímavá, velice zajímavé návrhy. Velice rád se s vámi setkám, jakmile budete mít něco písemně, abychom eh, se k tomu, abychom si mm, společně někam sedli a probrali ten návrh, eh, ty návrhy, které jste, jste sdělili. Paní Lichtenberger měla spíše obecnější komentáře, které se týkaly posouzení dopadu. A já bych se chtěl ještě do, nebo ještě zopakuji to, co jsem již řekl. Je to vlastně první příležitost, kdy používáme takový postup hodnocení posouzení dopadu. Jsem velice rád, že jsme dnes o tom mohli hovořit a že jsme se zde i dozvěděli z úst eh, těch ehm, osob, které za to odpovídaly podrobnosti. Ale musíme to však brát eh, tak, že to je vlastně probíhající postup. Měli bychom sledovat, jak to bude pokračovat. A ještě, co říkala komise, myslím si, že je fér, abych řekl, že bychom se ještě měli setkat s komisařem Barnierem, abychom celý ten návrh eh, připravili do takové podoby, kdy jak Evropský parlament, tak komise a možná i rada se dostanou do fáze, kdy připravíme solidní návrh a na němž se co do největší míry všichni shodneme. Já totiž opravdu usiluji o to, abychom připravili co nejkvalitnější dokument. A já už jsem eh, takové schůzky některé měl, ještě bude asi zřejmě jedna nebo více schůzek. A doufám, že nakonec eh, vím, že stejně s tím nebude to tak, že by všichni byli spokojeni, ale jak už jsem říkal, tak já nemám eh, za úkol obšťastňovat ostatní, ale musím tedy připravit soubor nových pravidel a pokud to bude fungovat, tak doufám hlavně, že s tím budou eh, spokojeni voliči. Děkuji. Děkuji. Dobrá, můžeme opustit tento bod. Podíváme se na body 32 a 33 a projednat je najednou. Eh, je to paní Ellen McCarthy, která je zpravodajkou, já pak navážu svým eh, příspěvem. Takže paní McCarthy. So if, if I can just be clear, um, Chair. Aby bylo jasno, pane eh, předsedo, já bych eh, Mám, já jsem nyní na řadě, ale pak eh, po vaší zprávě um, promluvím po její prezentaci jako stínová zpravodajka. Takže kolegové, chci vám velice poděkovat za pozměvací návrhy to, co jsem vám včera poslala, jak si vzpomínáte, Řekli jsme, že nebudeme hlasovat dříve než v září. Máme tedy čas o tom ještě eh, přemítat. Já jsem předložila několik pozměňovacích návrhů, které jsem vám zaslala a věřím, že odrážejí většinové názory k eh, výboru. Tyto obecné body se eh, zabývají specifickými otázkami například podávání zpráv za jednotlivé země, eh, výkaznictví na úrovni projektů, zejména pro těžební eh, odvětví, dále eh, ty materiální prahy, které se vyskytují zde, ale také v pozněvacích návrzích ekonu a jsou nižší než v původním návrhu komise. Já jsem již původně řekla, že nerada používám tento druh finančních prahů, ale asi budeme muset s některými z nich eh, žít. Budeme o tom asi muset jednat. A také eh, eh, v souvislosti se zprávou pana Léneho. I think more importantly we need to find agreement around um, what needs to be reported, whether we agree uh, that we want to have jde o to, zda se dohodneme, že budeme mít výkaznictví na úrovni projektu nebo e, vlád. E, myslím, že většina pozměňovacích návrhů s tím nesouvislí a proto moje kompromisy jdou jiným směrem než kompromisy rady, ale myslím, že stále ještě je zde prostor pro zlepšení a také prostor pro další kompromisy. Jelikož eh, to byl většinový názor pozněvacích návrhů, tak jsem uvedla, že eh, výkaznictví podle zemí by mělo být součástí roční závěrky a mělo by to být podrobeno auditům, aby bylo zajištěno, že je to spolehlivé a verifikovatelné. Kompromisy definují typy pladeb a eh, informací, které mají být zveřejňovány. A pokud jde Europol, tak myslím, že jsme i zde pokročili, respektive učinili pokrok eh, před. Dále jsem se chtěla, chtěla podívat na otázku minimum versus maximum eh, údajů pro eh, výkaznictví. Někteří byli pro, proti maximu harmonizace a jiní chtěli omezit maximum harmonizace e, takže jsem se snažila říci, že chceme mít maximum harmonizace pro malé a středně velké podniky s tím, že členské státy můžou ještě nařídit e, e, další maxim, další zvýšení. Chceme každopádně odbourávat byrokracii ale musíme eh, zajistit přijatelnou úroveň transparentnosti i pro malé podniky a jejich zviditelnění. Eh, pokud vím, tak malé podniky si přejí eh, méně regulace, ale nechtějí mít zase dvojí osvobození, dvojí výjimku, protože mm, to považují za důležité pro vlastní věrohodnost. Členské státy budou moci teda mm, požadovat přísnější nebo pokládat přísnější podmínky pokud jde o e, údaje, které musí být zveřejňovány. Uh, Vím, že tam byly určité obavy které se týkaly předávání pravomocí agentuře ESMA, o tom jsme už hovořili. Takže já jsem se snažila vzít v úvahu tyto obavy a myslím si, že se nám snad podaří vytvořit kompromis, zejména v oblastech, kde by nám ESMA mohla pomoci vytvořit určité pokyny, ale zároveň by ESMA nebyla e, odpovědná za ta pravidla. Někteří kolegové chtěli dokonce, aby členské státy dokonce vypracovaly určité doplňkové pokyny. To si myslím, že už je moc, aby tedy ESMA vypracovala pokyny Samozřejmě, že členské státy mohou také vypracovat nějaké doplňkové pokyny, ale musíme zajistit to, aby ty pokyny byly proporční a aby také brali v úvahu potřeby malých a středních podniků, aby malé a střední podniky nebyly příliš zatěžovány administrativou. Pak zde byla ta otázka výkaznictví ve formátu XBRL. Chápu, že to je důležitá otázka, ale chtěla jsem říci, že stejně jako předseda, který se věnoval otázce účetnictví, tak zde jsme hledali nějaký jednotný elektronický formát pro výkaznictví. Myslím si, že pokud chceme zavést takový jednotný elektronický formát pro výkaznictví, tak bychom měli vzít v úvahu otázku, zda ten formát XBRL je dobrým formátem. Možná bychom se na to měli zeptat i ESMY. Pokud ano, tak bychom s tím měli pokračovat a učinit to povinným, ale zatím jsem eh, v tom ještě nepostoupila. Nevím, zda existuje nějaký výzkum nebo nějaká analýza, eh, zda mm, třeba někdo pracuje na eh, nějaké aktualizaci toho formátu XBRL, zda se pracuje na zkvalitnění toho formátu, takže zatím nevím, zda bychom měli vybrat pouze jediný takový formát a říci, že pouze takový formát je povinný. Možná bychom spíše tedy měli provést určitou, určité testy těchto formátů. E, vím, že jsou zde určité další formáty, takže možná až bychom měli nejprve provést určitou fázi testování těchto formátů a poté se rozhodnout e, na dobrovolném základě, Dále pak je zde úprava vý, výpočtu hlasovacích práv. Snažila jsem se to zapracovat do textu, protože výbor Ekon eh, na to měl velice vyhraněný názor. Snažila jsem se to formovat eh, ve formisu, protože to už je vlastně v souladu s legislativou, kterou už jsme přijali. Je to legislativa, která se týká takzvaného prodeje na krátko. Nyní se podíváme na otázku sankcí. To opět byla mm, oblast, kde probíhaly božlivé diskuse. Bylo předloženo mnoho pozměňovacích návrhů. Mně se někdy nelíbí, když jsou stanoveny e, finanční sankce v určité výši, protože si myslím, že to je trošku nespravedlivé. Ta výše pokuty vlastně dopadne mnohem jinak na, to, na tu postiženou osobu v, ve Spojeném království nebo třeba v Bulharsku. Ta situace v jednotlivých členských státech se liší. Takže já si myslím, že bychom zde měli mít určité zvláštní ustanovení. Eh, také jde o to, že by ta hlasovací práva měla být pozastavena jenom pouze v takových nejvýraznějších případech. A členské státy by měly mít také možnost stanovit eh, eh, přísnější sankce, než jak stanoví směrnice. A opět bychom zde měli eh, zohlednit to, že v každém členském státu je ten systém jiný. Měli bychom ponechat členským státům určitou pružnost. Dále se domnívám, že ty minimální a maximální prahy sankcí které navrhla komise, tam je určitá logika eh, v tom systému, který bych asi podpořila. A pokud se podíváte na kompromisní pozměňovací návrhy, tak, tak uvidíte, že jsem vzala v úvahu některé pozměňovací návrhy, které byly předloženy. Co se týče zveřejňování sankcí, tak se domnívám, že to je velice důležité. Je, důležité, je to důležité k tomu, abychom vlastně odrazovali e, ty, kteří nechtějí e, plnit předpisy. Než bych byla proti zveřejňování sankcí, ale myslím si, že tak, jak je to stanoveno, tak to vypadá takovým způsobem, že pokud si ta firma nebo pokud si ten subjekt najde dobrého právníka, tak se vlastně z toho může jaksi nakonec vyvázat. Já jsem se hodně zabývala regulací eh, oblasti zneužívání trhu a mám zkušenost s tím, že ta politika, eh, že, že, že ty postupy zveřejňování těch hříšníků nebo těch, eh, kteří Ehm, neplní předpisy, že je to dobré, nicméně nakonec jsem tedy trošku ustoupila. Pak je zde ještě klauzula o přeskumu. Vzala jsem v úvahu návrhy Ekonu a výboru INTA. Ehm, je zde otázka určitého přechodu. Pane předsedo, vy také hovoříte ve své zprávě o podobném tématu. Jsou zde určité Prahy, e, také se to týká toho výkaznictví, projektového výkaznictví. Některé věci je nutné přeskoumat a já si myslím, že po těch, ty dva roky po datu provedení této směrnice je, dost, je, je dobrá doba. Také je zde možné uplatňování výjimek. Uh, hovoří se například o výjimku pro, eh, u emitentů, jejich členem je ECB a tak dále. Nicméně musíme nejprve mít v úvahu, musíme mít nejprve mm, k dispozici posouzení dopadu. Také se zde hovoří o vypracování předloh regulačních norem orgánem ESMA. A dále je se, se hovoří o dalších pravidlech a také se hovoří o uplatňování sankcí. Chtěla bych vás všechny požádat, abyste si ještě přečetli kompromisní návrhy, které jsem předložila. A jak, až budeme hovořit o zprávě pana předsedy, s účetnictvím tam se také hovoří o výkaznictví podle jednotlivých členských států, tak se k tomu ještě vyjádřím. Mé kompromisy jsou však ještě velice vzdáleny kompromisům od eh, těch kompromisů ve vašem textu. Myslím si, že by bylo dobré, abychom tyto dva texty nějakým způsobem zblížili, nebo pak uvidíme, jak se bude hlasovat. Zajímají mě také návrhy nebo názory komis, eh, pardon, kolegů, a ještě se potom později vyjádřím ke zprávě kolegy Leného. Děkuji, Petře, jste se zmínila o otázce postupu. Jistě by bylo nejlepší, ale bylo na to dost eh, málo času, abychom se zabývali návrhy. Ale bylo by nejlepší, abychom v září na začátku štrasburského týdne se stínové sprav, stínoví zpravodajové sešli a podívali se na možnosti. Pokud by eh, možnosti nebyly nalezeny, tak bychom měli to odhlasovat v září. Eh, čili Čili eh, tady se musíme podívat na to, co je možné dojednat, abychom zjistili, jaká je většina eh, k jednotlivým bodům. Eh, nyní bych se chtěl vyjádřit k tomu, o čem jste hovořila vy, tedy směrnice o transparentnosti. Já se domnívám, že tato směrnice se orientuje na ty podniky, které jsou silněji sledovány veřejností, tedy eh, právě proto je smyslem této směrnice mít větší transparentnost než u eh, jiných podniků, než v oblasti účetnictví. V této směrnici je mnoho otázek z tínových zpravodajů eh, v směnice o counting. Je tomu jinak. Tolik tedy předpoznámka eh, k tomu, kde bychom se mohli zblížit. Co se týče role ESMA, zde spíš eh, mám restriktivní pojetí. Nemám nic proti tomu, aby některé podmínky a zprávy o situaci byly připravovány především když členské státy mohou připravit určité eh, zásady. Měli bychom se však podívat na to, jak daleko bychom mohli říci. XPAL. Zde jsem vašeho názoru, že je vhodné mít takovýto systém, ale možná, že bychom se měli nejdříve podívat, zda eh, je to ten systém nejvhodnější, ale eh, tento formát elektronických zpráv je přijatelný. To se týká obou návrhů textů, které máme na stole. A zdá se mi být dobré, že náhrada škod je škrtnuta a ostatní sankce eh, je, jsou otázkou, o které bychom měli diskutovat. Eh, co do tendence je to neproblematické. V oblasti country to country je tomu tak, že v kompromisních návrzích eh, Jde o kritéria, což má výhody i nevýhody. O tom jistě také budeme muset hovořit se stínovými zpravodaji. A také v oblasti směrnice o transparentnosti se žádá přístupnění pro všechny emitenty. Já se domnívám, že mohu být flexibilnější, protože pro tyto PIEs existují jedné podmínky. Project by Project, to je eh, orientováno na suroviny a lesnictví a o jednotlivých prazích eh, také musíme diskutovat. Nemělo by to být příliš byrokratické, ale přeci jenom efektivní. To, že zpráva má být auditována u veřejně kotovaných podniků, je věc, o které můžeme diskutovat. Samozřejmě, že se zde můžeme rozhodnout pro jiný postup než v případě směrnici o účetnictví, protože se to týká všech podniků a nejenom těch důležitých pro veřejnou oblast. Několik bodů a poznámek k mým pozměňovacím návrhům ohledně accounting. Zásadně v mnoha témat, o kterých se diskutuje, jsem se orientoval podle debaty v radě, kde došlo k určitým kompromisům a já se domnívám, že i pro nás Tyto kompromisy mohou být přijatelné. Toto platí pro některé oblasti a proto zde mohu převzít to, co v radě již bylo prodiskutováno. Pozměňovací návrhy jsou zahrnuty kompromisem 1, je to true and fair view. Zde by stačilo, kdybychom to shrnuli do jednoho bodu odůvodnění. Je to určitá pomoc pro interpretaci. Kompromis 2 se vztahuje na návrhy komise, které jednou eh, budou eh, předloženy ohledně COP corporate governance a responsibility. Toto by mělo být upraveno v nových návrzích a nemělo by se o tom hovořit zde cíleně. Eh, X PAR eh, kompromis, eh, to je tři. Tady se na to podívám podobně jako paní McCarthy. kompromis čtyři. tam je ten malý režim a máme návrhy francouzských kolegyň a kolegů, ale také Eh, ze strany jiných. Rada má 20% plus minus, to je sice přijatelné jako kompromis, členské státy mají určitý prostor, ale zároveň také dochází k určitému efektu harmonizace. Pět se týká převážně technických změn, které jsou eh, také v návrhu paní Kastex eh, a hovořilo se o nich. Šestka se týká alternativního posouzení finančních nástrojů, kde ohledně obchodování a daného okamžiku toto mělo být přípustné. Netýká se to jiných eh, statků. Já bych je chtěl IFRS poskytnout co nejméně eh, kreditů. 7 a 8 to odpovídá eh, kompromisu v radě, je to tedy spíše technický problém, který se vztahuje na alternativní strukturu eh, rozvahy. Pak bychom dle kompromisu 9 měli umožnit další kompromis 10. Zde je řečeno, že členské státy mají možnost odpisů dle goodwill, eh, o tom se v radě již uvažovalo, i pro nás by to mohlo být přijatelné. Kompromis 11 je přizpůsobení, kompromisu 7 a 8, kompromis 12. Zde jistě stačí uvést počet zaměstnanců. Kompromis 13 zajel lhůta pro předložení ročních závěrek. Tato lhůta je volně stanovitelná a souvisí to také s administrativními opatřeními to mají udělat členské státy samotné. Kompromis 14. Zde jsou auditní eh, výjimky a lobby se již prosadila. O tomto tématu bychom měli také uvažovat, protože eh, ne každý eh, střední podnik je takového charakteru, že to potřebuje. Když máte úvěr a banka přijde a řekne, musíte to udělat, tak to musí udělat, ale nevím, zda to má být povinně předepsáno. O tom bychom měli diskutovat. Kompromis 15 odpovídá řešení v ratě. E, systematicky to potří do směrnice o závěrce country by country reporting. Zde jsou povinnosti překládat výkazy dle členských států. To v původním návrhu nebylo, takže zde jsem se již přizpůsobil. Je zde nová definice eh, projektu, která je lepší než původně. Hovoří se zde o eh, jednom nebo několika smlouvách u trestních eh, předpisů navrhuji grandfather clause, eh, tak eh, abychom zajistili to, že členské státy v budoucnosti budou moci eh, splnit eh, tento závazek vždy. Můžeme tedy hovořit eh, také o větším objemu. Tady můžeme jednat se stínovými zpravodaji. Dále jsou zde další platby. Jsou zde pipeline transit fees a bezpečnostní služby. Dále je zde také povinná informace pracovní doma zaměstnanců, sankce za znečištění životního prostředí a podobně a podobně. Dále jsem do tohoto kompromisu také zahrnul konsolidaci, která je nezbytná, když ceřiná firma pracuje v jedné z těchto oblastí a v té review clause eh, bychom také měli eh, prostor rozšířit. Nenavrhoval jsem rozšíření na další sektory. Eh, zde se eh, k tomu můžeme vyjádřit ještě eh, v debatě se stínovými zpravodaji a nemám audit zpráv Myslím si, že ve měnici o účetnictví by to mohlo vést k přílišným nákladám. Možná, že ve měnici o transparentnosti je to jinak, ale tady to se týká všech podniků. A dostal jsem stanovisko Transparency International, kde se hovořilo o, stop, o stovce nejlepších podniků, Shell, BP a tak dále by měly být tímto zatíženy, ale tato směrnice o účetnictví platí pro všechny. A to znamená, že ty, kterých se chceme dotknout, eh, budou dotčeni, ale protože střílíme velmi široko, tak eh, se to dotkne i z těch eh, ostatních a vlastně přestřelíme ten cíl, ty výsledky mohou být nepřiměřené. Chtěl jsem tím naznačit to, že tady je určitý pohyb, to vidíme v návrhu kolegyně Mekáty a také v mém návrhu. Musíme se podívat na to, zda začátkem září se přiblíží přihlížíme eh, v určitých oblastech, eh, to můžeme zajistit na základě společných kompromisů. Pokud ne, pak eh, máme možnost ve výboru hlasovat v září, uvidíme, co z toho vzejde a uvidíme také, co bude předloženo plénu. Tam je nutné rozhodnout o zásadní otázce mandátu parlamentu. Budeme o tom jednat nebo ukončeme první čtení a počkáme na druhé čtení kde rada eh, ve své schodě eh, již vše předloží. Takže tolik eh, má prezentace. A hlásí se paní Tain, paní McCarthy a pan Hefler. Prosím, děkuji. Pokud jsem to pochopila správně, tak se napřed vyjádřím k kompromisním návrhům paní kolegyně McCarthy a poté k vašim. Pokud jde o vyjádření k směrnici o transparentnosti. Tu jsem našla teprve dnes ráno a mohu k tomu zaujmout stanovisko pouze s velkou výhradou. S kompromisním návrhem 1 se můžeme vyjádřit jako srozumění. Linie ALDE mm, je Um, projektová, projektový strop 100 tisíc, tady je 30 tisíc, ale myslím, že tady najdeme kompromis. Jinak je dobře, že malé a středně velké podniky jsou vyňaty výslovně, pokud jde o elektronické výkaznictví. Tady se také domnívám, že je velký rozdíl mezi směrnicí o transparentnosti a směrnicí o účetnictví. E, tudíž se domnívám, že u podniků, kde jde o směrnici o transparentnost, tak tam téměř všechny eh, podávají zprávy tímto způsobem a na této úrovni. U směrnice o účetnictví by to mělo být uvedeno nejenom v úvodních ustanoveních, ale aby to nalezlo souhlas i zelených, by to mohlo být uvedeno přímo, uvedeno přímo v textu zákona, ale ponecháme otevřené, jaký druh eh, elektronického provozu by to měl být. Nemám nic proti tomu, aby eh, zde byl vytvořen samostatný evropský standard. Můj návrh je výmout to eh, z kompromisních návrhů. Tady je lhůta do roku 2018. Můžeme hledět ještě dále do budoucnosti. Pokud jde o kompromisní návrh 6, tady mám otázku na zpravodajku. Lhuta tam je zcela eh, vyňata, v rámci které by eh, ty texty měly být veřejně přístupné. Přednedávnem jsem se dozvěděla, že Siemens od roku 52 působí v Číně jako první podnik vůbec, již za tedy již 126 let. Nevím, jestli na jiném místě směrnice o transparentnosti existuje nějaká eh, lhůta. Nemusí to být, nemusí to být eh, lhůta pěti let, ta přístupnost, ale ani ne tisíc let. Takže někde musí být eh, nějaká konečná lhuta nebo konečný termín, kdy to vše doběhne, protože eh, pak ani počítače nepřistoupí na to, aby něco bylo přístupné 100 let nebo tisíc let. Tolik ke kompromisním návrhům paní McCarthy. Ke kompromisním návrhům pana Lene se vším jsem srozuměna. Byť eh, lituji, že nedošlo k přísnému rozlišení mezi tradičnímu účetnictví a EFS, ale pokud to jinak nejde, tak se nedá nic dělat. Byla bych si přála, aby byla přijata výjimka například pro ty členské státy, které mají EFS i pro malé podniky, aby v tom mohli pokračovat dále. Ale pokud to jinak nejde, tak budíš. Důležité je, že u kompromisních návrhů 15 a 16 je uveden právní základ pro auditory, aby oni mohli svůj soud nebo své prohlášení zaměřit do budoucnosti. Bylo zmíněno, že středně velké podniky byly vypuštěny. Já jsem v tomto ohledu vedla určitá jednání, jednání U nás v Německu to zajišťují daňoví poradci. Nemůžeme nyní odstranit profesi daňového poradce, protože si někteří myslí, že by tu práci měli odvádět auditoři, protože v některých zemích dělají. V Belgii například eh, tento úkol přebírají právníci, takže je to eh, v členských státech eh, upraveno velmi různě, kdo kontroluje Eh, účetnictví. Nyní sporný bod country by country, země od země. Vím, eh, že tady eh, jsou kompromisní návrhy, které bychom měli projednávat, ale já chci zdůraznit ještě jednou linii ALDE, protože se výrazně odklání od kompromisních návrhů chceme nejenom zahrnutí eh, těžebního průmyslu a eh, lesnictví, ale všech odvětví. Za druhé s definicí projektu stávající nesouhlasíme a odkazujeme na eh, naše pozněvací návrhy, respektive definici ve směrnici o transparentnosti a rádi bychom měli Eh, povinné výkaznictví eh, zemí už od 100 tisíc eur a nikoli až od 500 tisíc eur. Pokud jde o velikost podniku, rozumím-li tomu správně, tak má zůstat u návrhu komise, s čímž souhlasíme. Kompromisní návrh eh, stanovuje rozhodný den, eh, dokdy platí povinnost výkaznictví zemí, i když se dopustí trestného činu v třetí zemi. ALDE se domnívá, že takovéto zákonodárství neexistuje nikde na světě a tudíž je tento předpis přebytečný. Pokud jde o článku 30, eh, o povinnost výkaznictví eh, v článcích 36-37, tak eh, klademe důraz na effective rate to be applied, skutečná sazba má být uplatňována a dále článek 39, tam se hovoří o tom, že mateřský podnik je aktivní, jestliže jedna z jeho dcer je aktivní v dané branži bez ohledu na to, zdali se vztahujeme na lesnictví a těžební průmysl nebo všechny ostatní odvětví, tak je zde problém v tom, že celý koncern může být infikován z hlediska daňového práva a jestliže jediná dcera je prohlášena součástí koncernu, tak dojde k, může eh, vzniknout monopolní postavení. Řada podniků si e, nyní k zajištění své produkce e, kupuje vlastní doly a já se domnívám, že bychom e, tam měli zakotvit pouze povinné výkaznictví příslušné ceřiné společnosti, to znamená jenom ta ceřiná společnost, která si, se zabývá těžebním průmyslem a nikoli mateřská podnik, mateř, mateřský podnik, anebo musí být zavedena hranice di minimus. 1% nebo 10%, což musí platit pro celý koncern. aby se ten koncern nemusel eh, deklarovat za úplně jiný. Siemens například není surovinový koncern, eh, nezabývá se těžebním eh, průmyslem, takže ani nechceme, aby směrnice o účetnictví z něj takovýto koncern udělala, jen proto, že má ceřinou společnost, která se tím zabývá. Děkuji, paní McCarthy. Já souhlasím já souhlasím s kolegyní. Myslím si, že potřebujeme ještě více času, abychom se podívali podrobně na kom, ty kompromisní pozměňovací návrhy, protože jsou velice složité. Chtěla bych poděkovat zpravodaji za to, že vzal v úvahu celou řadu těch pozměňovacích návrhů. Teď se tam objevila celá řada dobrých věcí. Má skupina je ráda, že tam se hovoří více o těch malých eh, a středních podnicích, že jste tam dali návrhy paní Kastex a další pozměňovací návrhy, takže je to pozitivnější, ale já vám chci ještě říci, že já se nebudu soustředit na ty pozitivní věci, já se budu soustředit na věci, kde podle mého názoru máme ještě stále problém. A to se týká e, právě těch rozdílných názorů na ten požadavek výkaznictví podle jednotlivých zemí. Říkáte tam například, že usilujete o harmonizaci těch ročních výkazů a navrhujete tam rozumnou nebo přiměřenou dobu, ale to slovo přiměřený, eh, reasonable, to pro každého znamená něco trošku jiného. Ale nicméně myslím si, že zde jdeme dobrým směrem. směrem. Chtěli bychom s vámi na tom ještě eh, spolupracovat. Je, ten problém, který je zde s tím výkaznictvím podle jednotlivých zemí, ten je dost zásadní. Řekli jste, že pokud se jakákoliv firma zúčastní nějakého výkaznictví, třeba EITA, eh, což je dobrovolný systém, tak nakonec to podle mého názoru eh, by to skončilo tak, že by ty firmy se spíše chtěly účastnit těch dobrovolných schématů a ne, že by ta dobrovolná účast nebyla funkční, ale my usilujeme o něco jiného. A velice často tam nedochází k výkaznictví v pravidelných intervalech, takže pak nemáte k dispozici srovnatelné údaje. Takže pokud eh, řeknete, že vlastně můžete spíše se uchylit k nějakému dobrovolnému schématu, tak proč tedy pak chcete stanovovat novou legislativu, když tam zároveň dáte možnost eh, zúčastnit se pouze nějakého dobrovolného schématu? Takže my zatím s tímto nesouhlasíme, eh, vůbec s tím nemůžeme souhlasit. Potom bychom mohli usilovat o určitý kompromis, je tam také možnost eh, využít eh, té doložky grandfathering clause. To znamená, pokud Znamená to, že se podíváme, jaká právní úprava existuje v den zveřejnění této legislativy v úředním věstníku. Já nevím, jak je to v těch jednotlivých členských zemích. Zda některé z nich mají, uplatňují trestně právní sankce, takže možná bychom mohli připravit seznam takových zemí Možná bychom to měli připravit již dnes, protože pak nebudeme vědět vlastně, co se s tím počít. Některé členské země by také například chtěli legislativu, která zastaví korupci nebo která znemožní korupci. Také je zde požadavek že pokud někdo argumentuje korupcí, tak musí uvést konkrétní případy, konkrétní příklady, ale já si myslím, že by to nefungovalo. Máme zde nyní zatím ten, tu přílohu. Myslím si, že bychom zde měli postupovat přísněji. A myslím si, že je tedy dobré, že máme trošku více času. Já ještě Příští týden uh, připravím celou řadu dalších návrhů. Setkám se také se zástupci SCC a 24. srpna bude další schůzka. A zatím došlo k určité situaci, kdy se vlastně ty strany jaksi eh, zadrhly, už nechtějí postupovat dále. Eh, dokonce došlo k podání k soudu, takže je důležité, abychom si vyjasnili názory, abychom stanovili pevný názor a možná, že v těchto tak významných věcech eh, bychom to neměli uspěchat. Dále, co se týče těch Prahů a těch eh, číselných Prahů, tam o tom ještě můžeme diskutovat, můžeme o tom jednat. Nicméně má skupina, má frakce by chtěla kvalitní definici projektu. Myslíme si, že ta definice je stále ještě příliš slabá. Vím, že jste se s tím snažili trošku pohnout, ale myslíme si, že by to šlo ještě trošku zlepšit. A jak jsem již říkala, měli bychom se nad těmi kompromisy ještě zamyslet, trošku e, tomu věnovat více času. Mm, vím, myslím si, že pokud ta zpráva nebude dostatečně silná, tak nás nakonec veřejnost osočí a neměli bychom dos, vlastně dovolit, abychom za tuto zprávu byli kritizováni. Nicméně já na vás polehám, protože vím, že se nám podaří dosáhnout úspěchu. Děkuji nyní pan kolega Hesmo. Děkuji, paní, pane předsedo. My nyní vedeme debatu, eh, v níž eh, se vyskytují obě témata. Často jsme to dělali v naší skupině. Já se zabývám transparentností, paní Lichtenberg účetnictvím. A to znamená, že já se vyjádřím pouze k první části, ke směrnici o transparentnosti. A to možná Eh, pouze s několika málo zásadními výroky paní Lichtenberga pak bude pokračovat o směrnici o účetnictví. Obecně vzato je to, myslím, velká šance, která se před námi rýsuje a současně i velká povinnost postarat se o výrazně větší míru transparentnosti a eh, jasnosti pro všechny zúčastněné, pro investory, podniky, všechny ty, kteří chtějí eh, podnikat eh, seriózně a transparentně pro nevládní organizace, státy, a eh, tím je zde velká šance podniknout něco proti oblíbeným strategiím daňových úniků, které jsou zjevné u mm, například velkých podniků, kde se provádějí velké projekty s velkými náklady, vysokými náklady a šikovným šikovnými účetními triky pak nevzniknou žádné daně, respektive nejsou e, zaplaceny. E, pokud jde o směrnici o transparentnosti a její e, rozsah působnosti, tak my jsme se zapojili do řady rozhovorů i se stínovými zpravodaji s pozněvacími návrhy od počátku a můžeme konstatovat, že to, co pro nás bylo důležité, Eh, bylo do značné míry promítnuto do kompromisních eh, návrhů zpravodajky a za to srdečně děkuji zpravodajce, protože myslím, že to je dobrá práce, když eh, se, se sedneme se všemi zúčastněnými a vyměníme si pohledy na věc a ty, které jsou obhajitelné, rozumné a přesvědčivé, zapracujeme. Co mě zajímá nyní, je to, že máme vlastně dva dvě konzistentní zprávy, které jsou ale navzájem nekonzistentní. Jak s tím naložit, co by výbor? Abychom eh, vytvořili eh, dobře eh, použitelné právní předpisy. Moje naděje je, že se podaří alespoň ve stěženích otázkách dospět ke společným definicím a k symetrii, k souladu a shodě v důležitých věcech, dalších rozhovorech. Vy jste navrhl další postup. Myslím, že to by bylo důležité. Jinak vytvoříme více nejasností než eh, jasností. Eh, u toho v této chvíli skončím ke kompromisním pozměňovacím návrhům eh, podáváme souhlas, pokud jde o směrnici o transparentnosti. Nemám v této chvíli žádné další připomínky z věcného hlediska. Děkuji. Paní Lichtenberger. Ja, mohu pokračovat tou obtížnější části. Chtěla bych je však započít tím, co můj kolega již řekl. A sice musíme myslet také na to, že zde je určitá souvislost a že bude nezbytné v určitých oblastech postupovat kompatibilně, mít kompatibilní definice, aby to bylo právně bezpečnější. Čili to je můj hlavní požadavek. A v tomto smyslu také tedy hovořím o ekonu, o stanovisku Econ, kde lecos také je obsaženo. A ke kapitole 9 bych chtěla pouze říci, že jsou zde určité detaily, o kterých bychom měli více diskutovat. Je to třeba definice projektu. Když se podíváme na vnitropodnikové definice a budeme vycházet z nich, tak otevíráme velké pole pro různé triky, což by mě neuspokojilo. Já se domnívám, že jde spíš o to, abychom se dohodli, aby jasně bylo řečeno, co to projekt je. Tolik eh, tedy k podnikové definici, to se mi zdá být eh, problematické, i když samozřejmě eh, pozitivní přístup eh, z té, v této oblasti by byl dobrý, ale zdá se mi to tady problematické. Oblast působnosti. Jasně, tady máme různý názor. Je to pouze hornictví nebo lesnictví nebo více. Ano, já se domnívám, že samozřejmě ideální by bylo, kdybychom tam zahrnuli všechno, co překoná onen limit. Vždyť eh, již existují mnohé smíšené koncerny, anebo tady budeme mít problém, že jeden sektor bude přísně upraven a druhý ne. Jediný kompromis, který si dokážu představit, eh, je, Eh, eh, kompromis týkající se hornictví a lesnictví a potom otevřít dveře k dalšímu vývoji. To je jediná možnost kompromisu, kterou vidím, že bychom zde měli určitou eh, perspektivu a zdá se mi to lepší, než se omezit jen na ty dva sektory. Má priorita však je i nadále tedy širší eh, rozsah působnosti. Totéž se týká také plateb. Tady bych potřebovala více informací, například eh, takových, které jsou zajímavé a které by mohly být zahrnuty do plateb jako zdanění před ziskem a tak dále. I toto by mohlo přispět k lepší srovnatelnosti. Co se týče o něch prahových hodnot, zde se domnívám, ale pohy- že je vhodné navrhnout 100 tisíc v obou případech. Myslím, že bychom se mohli posunout tímto směrem a pak bychom jistě se dostali k rozumnému řešení. Ohledně výkazů souhlasím s naší kolegyní. Když se řekne, že ten, kdo dobrovolně bude přijímat systém výkaznictví, eh, tak bude vyňat, ale eh, toho bych se chtěla eh, vyvarovat. Vždyť víme, jaké jsou to právě odpovědnosti podniků a některé znám blíže eh, a velmi mě to udivuje, co tam je, protože tam je to spíš literatura, nikoliv doklad o realitě. A když eh, říkám literatura, no tak eh, tím by se měli zabývat eh, jiní odborníci. To není otázka výkaznictví. Tady bychom měli být skutečně velmi pečliví, abychom neumožnili nějaké svatouškovství. Ten že by se tedy někdo řekl, zúčastním se tohoto systému dobrovolného výkaznictví dané asociace nebo tamtoho systému a nedodržet tedy určité povinnosti. Vždyť my chceme, aby to bylo srovnatelné a to je důležité pro investory, když existují ty dobrovolné systémy výkaznictví, tak investor vlastně nebude vědět, na co se vlastně podívat, aby věděl, co je správné. E, Neanalyzovala jsem to ještě do hloubky, protože nebylo dostatek času, ale je to téma skutečně napínavé. E, je to v pohybu, přibližuje si to a myslím, že bychom se mohli dostat dost daleko. Děkuji komise. Se chce vyjádřit. Uh, Děkuji, uh, pane předsedo. Několik uh, poznámek. Vím, že už je čas pokročilý, ale několik poznámek ke směrnici o transparentnosti. Musím říci, že jsme velmi potěšeni kompromisním textem, který byl předložen zpravodajkou. Obecně je to velmi pozitivní zpráva, byť tam je několik věcí, o kterých lze ještě diskutovat, ale můžeme to udělat i později v rámci trialogu. Expero, eh, tam jsme vždy říkali, že eh, máme otevřenou mysl eh, XBRL, je to věc budoucnosti a budeme mm, opatrní s ESMou, komise by asi měla mm, posuzování provádět a testování jsou lépe vybaveni než my. Pokud jde o transparentnost, tak tento, tato zpráva udělala velké kroky vpřed Otázku mm, eh, výkaznictví země po zemi to vynechám. Pokud jde o účetnictví, směrnice o účetnictví, to tež. Eh, v řadě věcí mm, jste, pane předsedo, řadu věcí eh, vylepšil, stále ještě je zde co diskutovat, zejména pokud je o váš pozměňovací návrh článku 7, alternativní opatření na základě férové hodnoty. Problém, který zde vidíme, je, že se chcete odklonit od stávajícího modelu, víme proč, ale připomínám, že v, minulém, v minulých pozněvacích návrzích Rada a parlament eh, tento model do toho vnesli a chtějí více flexibility od členských států a podniků eh, v účetnictví. Takže máme starost, že Tímto pozměňovacím návrhem zase oslabíme pružnost, která je obsažena ve stávajícím textu pokud jde o správu či výkaznictví země po zemi. Nebo jinými slovy, zjednodušení směrnice o účetnictví a směrnice o transparentnosti. Pokud CPC by tam nebylo, tak by to mohlo být už tento týden uzavřeno, což by bylo důležité poselství eh, pro průmysl. Zjednodušení eh, eh, to je věc, o kterou mají zájem mnohé podniky, ale to účetnictví eh, nebo výkaznictví země po zemi, eh, jak si drží vše ve svých rukou, co by eh, rukojmí. Je zde řada tvůrčích nápadů, určitě vám rádi pomůžeme ve výboru nebo bilaterálně nalézt lepší definice, ale jsou zde dvě věci, kde si, eh, které si musíme vyjasnit. Za prvé, rozsah působnosti výkaznictví země eh, po zemi, eh, což komise předložila, to se týká lesnictví a těžebního průmyslu. Myslím, že je to správný rozsah. Vytváří rovné podmínky ve vztahu k USA. Slyšel jsem, že mnozí členové by chtěli jít ještě dále a aplikovat to na všechny větší podniky, všechna odvětví. My se eh, domníváme, že eh, to by znamenalo úplně jiný cíl. Někteří hovořili o daňových únicích. Nikdy nikdo nemůže být proti zabránění daňovým únikům, určitě ne komise, ale myslíme si, že tyto nástroje finanční výkaznictví není eh, adekvátní nástroj mm, na zabránění daňových úniků zelená kniha bude zveřejněna koncem roku o zabránění daňovým únikům, zejména vzniku eh, daňových rájů, ale stále ještě nejsme přesvědčeni, že ta otázka výkaznictví podle zemí bude v tom užitečná. Určitě nejsme proti větší míře transparentnosti. Otázkou pouze je, zdali je tady tento cíl naplněn hodnocení dopadu, o tom jsme ho to posuzovali a dospěli jsme k názory, názoru, že by to bylo poměrně drahé eh, pro náš průmysl, nevelmi účelné a účinné a bylo by to na úkor naší konkurenceschopnosti. To znamená, pokud chceme brát hodnocení dopadu vážně, tak se na to musíme velmi pečlivě podívat a zamyslet. Pokud eh, jde o diskusi o projekt, počtech. Tady se domníváme, pane předsedo, že návrh, váš návrh kapitalizuje nebo využívá to, o čem jsme my již mysleli. Nechceme, aby podniky zcela proměnili, eh, transformovali eh, své systémy účetnictví, ale myslíme si, že ten váš návrh je přesný, přesnější než náš. To je cesta vpřed. Také se domníváme, že audity zpráv, tady musíme být opatrní, abychom nezdvojovali práci. Ty zprávy, pokud jsou eh, založené eh, na již auditovaných účtech, eh, pak se domníváme, že verifikace Eh, by mohla být eh, užitečná, ale není nutno audit zdvojovat tak, aby zátěž pro odvětví bylo co nejnižší. Zaznělo zde tolik zajímavých věcí. Pokud jde o posouzení zdali, existuje kriminální legislativa. Eh, paní McCarthy o tom hovořila. Je zde pouze několik příkladů. Budu eh, průmysl eh, má, je zneklidněn tímto. Příkladem je Čína. Ta doložka grandfathering uvidíme, jak to maximálně zúžit, protože nikdo nechce vytvářet další zákony, které by bez tak rozmělnily tento návrh. My nadále jsme ctižádostiví a chceme, aby eh, to bylo úspěšné, ale víme, že jsme pod časovým tlakem. Využijeme tedy ještě těch pár týdnů, pane předsedo, abychom to dopilovali. jsme k tomu připraveni. Děkuji a s pohledem na čas k tomu nemám co dodat. Budeme mít rozhovor s nových zpravodajů v září a eh, to celé probereme. A pokusíme se to uspořádat na začátek štrasburského týdne v pondělí nebo úterý, nikoli ke konci týdne. A týden předtím to technicky můžeme připravit nebo nechat připravit našimi spolupracovníky, tak abychom potom prošli bod po bodu po pořadí. Můžeme tedy opustit tento bod a zbývá nám už jen jeden jediný a to je bod číslo 36. Tady jde o program práv a občanství. Nejde o nic jiného než stanovení um, data pro uh, podávání pozměňovacích návrhů 18. července. Bod 37 můžeme odsunout bod 38 různé, máte někdo něco nikoli, takže příští schůze se koná 17. a 18. září v Bruselu. Přeji vám všem eh, krásnou dovolenou.